Good afternoon, everybody. Dear members, take your seats. Dobré odpoledne, prosím, posaďte se. Děkuji, že jste přišli. Vím, že 14.30 to je těžké, že jsme zvyklí začínat v 15 hodin, tak možná někteří jsou ještě na cestě, ale musíme začít, abychom splnili Eh, společné jednání Libé, Droa a mm, tedy výbor lidských práv, výboru AFET a DEVE. Takže začneme. Já chci zde přivítat Daniela Enderse, který je ředitelem pro globální fórum pro uprchlíky Jenom bych vám vysvětlil, proč jsme svolali tyto tři výbory. Víte, že nás čeká první fórum v Ženevě ve Švýcarsku v prosinci 15. až 18. globální kompakt o migraci a azylu. Takže tyto dva globální kompakty byly přijaty OSN v roce 2018. A toto první fórum, které se bude konat v Ženevě ve Švýcarsku, to bude příležitost s, e, dát za jeden stůl různé instituce, úřady, partnery, delegace, evropské instituce samozřejmě také. A bude se hovořit o možnostech, příležitostech, výzvách, problémech, tak abychom zajistili e, lepší sdílení odpovědnosti břemene. Očekáváme, že zástupce UNHCR, pan Endres, nám osvětlí, jak je to s přípravou a jak i my se zapojíme do tohoto fora. před eh, hodinou se konala přípravná schůza, kdy jsme mluvili s panem Endersem o tomto a teď to máme otevřené jednání se členy tří výborů. výborů takže paní Arena nebo pan Tové by chtěli možná také přednést pár slov úvodem a poté budeme pokračovat. Děkuji, budu hovořit francouzsky. Nejprve chci vám poděkovat za tuto iniciativu, to znamená, že, jste se, že jsme se mohli sejít předem s Danielem Andersem. To byla zajímavá diskuze a děkuji, že jsme mohli svolat tři výbory, kterých se toto téma týká. První týden v New Yorku, víte, že byl vypracován pakt pro migraci a uprchlíky a náš parlament prostřednictvím těchto tří výborů, kterých se to týká, tak my jsme skutečně velice odhodlaně se smobilizovali a e, my jsme vedli různé debaty v kom- ve výborech, e, na plénu, měli jsme různé vyšetřovací mise a další podobné e, aktivity a jsme toto přijali většinou na jaře. Členové DV, Libe a Drova mm, byli vysláni na mezivládní eh, konferenci, pro, kde v Marrakeši 10. Eh, a 11. prosince 2018 byl přijat kompakt eh, s tím, že se hovořil o tom, že se přijme dlouhodobý plán, tak abychom mm, jako parlament i mohli pracovat dále na tomto paktu. My jako rozpočtový a legislativní orgán musíme přispět do realizace obou paktů tak, aby komunitární a mezinárodní právo bylo respektováno, v o, co se týče azylu, e, vysídlování a prostřednictvím tedy našich nástrojů jako humanitární pomoce. Já e, si jenom přeji, abychom nadále dobře spolupracovali abychom se zabývali interními právními aspekty, ale i externími aspekty eh, spojenými s touto velkou výzvou naší éry, tedy s eh, uprchlíky a azylanty. Pan Tobe, děkuji kolegové, já bych chtěl zdůraznit význam na této akce eh, a mm, centrálním tématem je Eh, nucené vysídlování osob eh, eh, v posledních letech nabylo na významu 70,8 milionů osob na celém světě je vysídleno. 85% těchto uprchlíků žije v rozvojových zemích a vzhledem k Eh, a pokud jde o časový eh, rozptyl, tak je to v průměru 26 let a tudíž pomoc ve společnosti je nutná i včetně aktivit jako reintegrace a jako je usídlování těchto uprchlíků. Takže mm, naše evropská pomoc musí být efektivní a poskytovat dostatečnou podporu Eh, uprchlíkům i hostitelským zemím a musí se zaměřovat na to, že uprchlíkům a vysídleným osobám se umožní žít důstojný život, bezpečí, s ochranou, že budou mít přístup ke vzdělávání, školám, e, zdravotnictví a dalším základním službám. Děkuji obom spolupředsedajícím, paní Areně a panu Tobe. A teď si vyslechneme zástupce UNHCR, pana Endrse, a poté bude čas na diskuzi. To na ti, kteří si budou přát, tak zvednou ruku nebo kartu a později možná bude i šance si vyslechnout zástupce komise a eh, tedy eh, externí eh, služby, aby se vyjádřili k tomuto fóru, které se bude konat v prosinci. Pan Enders, děkuji, pane předsedo. Vážení delegáti, členové parlamentu, děkuji vám za příležitost diskutovat o tomto globálním fóru pro uprchlíky, tedy dnes zde na půdě parlamentu, Evropská unie a její instituce a členské státy jsou angažovaným partnerem eh, v multilaterálním mezinárodním řádu. Je to rok od přijetí globálního kompaktu pro uprchlíky a nyní vidíme eh, příležitost eh, převést eh, tento kompakt v reálné kroky a součástí toho je toto globální fórum, které se bude konat 17. 18. prosince v Ženevě. Vyřešit uprchlickou situaci, tak to lze pouze přes mezinárodní spolupráci a my jako agentura OSN se těšíme na spolupráci s Evropskou unii, tak aby tento kompakt vedl k výsledkům. Já e, e, se zaměřím na tři témata v přednášce. Za prvé budu hovořit o konkrétním obsahu tohoto fóra. Dále e, se zaměřím na to, co očekáváme, jaké jsou naše očekávání a za třetí budu hovořit o tom, co EU a instituce EU by mohly udělat tak, aby ten globální kompakt měl podobu konkrétních kroků. Kompakt změnil paradigma naší reakce na uprchlické situace to znamená převádí myšlenku mezinárodní solidarity do konkrétních kroků, eh, v, do e, systému sdílení, spravedlivého udržitelného sdílení břemene. Když se podíváme zpátky na léta 2010 až 2020, takovéto období, tak zjistíme, že eh, no, vznikly nové konflikty, Venezuela, Ukrajina, Syrie a žádný z těchto konfliktů jsme nebyli schopni vyřešit, takže mm, ze, se zdvojnásobil počet těchto uprchlíků a je to téměř 71 milionů osob. Jak také jsme i slyšeli, 85 těchto nuceně vysídlených osob žijí v nejchudších zemích našeho světa a mají neadekvátní pomoc a podporu. Vzhledem k faktu, že tolik uprchlíků v podstatě generace musí zůstávat v těch uzavřených uprchlických táborech a čekají na pomoc, na, která jim bude rozdávána, tak to je neadekvátní a tudíž kompakt pro uprchlíky skutečně apeluje na to, abych, abych se to úplně změnilo, aby uprchlíci byli integrováni a abychom jim pomáhali krátkodobě, tedy s humanitární pomocí, ale i s dlouhodobě, to znamená eh, dlouhodobé intervence například v soukromém sektoru. Toto fórum má za cíl eh, převést globální kompakt do praxe a zmobilizovat mezinárodní společenství, aby dělalo více a lépe. Pro uprchlíky toho dělalo víc. Toto fórum se bude svolávat jednou za čtyři roky na ministerské úrovni a také i e, náš přístup je zapojit do toho další organizace, vlády, regionální organizace, jako je Evropská unie, soukromý sektor, organizace OSN, rozvojové organizace, akademické kruhy, potom zástupce občanské společnosti a uprchlíků. První fórum proběhne v prosinci a UNHCR a Švýcarsko jsou spolu organizátory a pět členských států jsou těmi, kteří svolávají toto fórum spolu s UNHCR. A to je Kostarika, Etiopie, Německo, Pakistán a Turecko. Všechny tyto státy budou zastoupeny šéfy vlád nebo států. Během fóra eh, světoví představitelé a další budou mít možnost udělat inventuru a ukázat dobré příklady a především oznámí konkrétní závazky, přísliby a nové kroky, které přijmou na podporu cílů kompaktu, které jsou následující. Za prvé, to znamená eh, eh, zmenšit ten tlak na hostitelské státy, a to jsou především ty chudé státy, které nemají podporu. Za druhé, druhý cíl je Eh, posílit to, aby uprchlíci byli soběstační a ne, aby čekali, často generace čekají v těch táborech, nemohou pracovat, nemohou chodit do škol, tak naopak měli by být zapojeni do společnosti, mít přístup ke školám a i pracovat. Tak, aby to profitovalo, z toho profitoval i ten hostitelský stát. A třetí cíl je rozšířit eh, řešení ve třetích zemích, včetně eh, usídlování uprchlíků. A čtvrtý cíl je zlepšit podmínky v zemích původu, tak aby uprchlíci se mohli vracet domů a aby se tam mohli vracet třeba vzdělanější a s dovednostmi. A zde toto fórum identifikovalo šest oblastí, kde je třeba pomáhat především, což jsou oblasti, které také i podporují klíčové členské státy. Zde rád mohu potvrdit, že EU je sponzorem eh, osvěty, vzdělávání, pracovních míst. Eh, a jenom teď rychle přečtu některé z nich. What I've just out... Podíváme se na to sdílení odpovědnosti, lepší globální spolupráce, solidarita vůči těm hostitelským komunitám přímo, tak aby jsme viděli společně s uprchlíky zlepšení v každém z těchto odvětví, z těchto oblastí. Vzdělávání, to je další problém. Polovina těchto lidí jsou děti a 4 miliony dětí nemá vůbec přístup ke vzdělávání, což znamená, že opravdu uprchlíci představují takovou tu nejzapomenutější skupinu světa, pokud jde o vzdělávání a jak můžete budovat budoucnost, když oni jsou tak nesmírně vzdálení těmto možnostem. Dále je to životní eh, styl, život jako takový, jejich živobytí, to je třetí oblast a dále je to energetika a infrastruktura, především čisté energie. Nezapomínejme na to, že stávající Situace uprchlíků je taková, že asi 40% z nich žije v uprchlických táborech a asi 3,5 tisíc metrů kubických eh, dřeva je spalováno denně v těchto táborech, protože neexistují ekologičtější prostředky. Dále jsou to řešení, hledání kapacit. To je další oblast, která pomáhá členským státům zlepšovat situaci uprchlíků na tomto poli. A nyní bych stručně shrnul ten druhý bod, to znamená klíčové výsledky, kterých se snažíme dosáhnout. Já věřím, že máte před sebou k dispozici těch deset hlavních bodů. Snad to bylo distribuováno, pokud ne, máme to k dispozici i na našich webových stránkách. Dva až tři z těchto bodů zmíním, protože o některých už jsem pohovořil. Jaký způsob bychom mohli rozšířit tu podpůrnou základu? Když se podívá na 193 členských států OSN, asi 40 až 50 jsou buď donorskými nebo hostitelskými, nebo dokonce oběmi typy těchto zemí, pokud jde o podporu uprchlíků. A to představuje obrovskou kapacitu rozšíření tohoto počtu zemí, které by se mohly zapojit, ale i jiných aktérů, například ze soukromého sektoru. Druhým výsledkem, kterého bychom chtěli dosáhnout, a to je klíčové, aby hostitelské země inkluzivně začlenili do rozvojových plánů právě uprchlíky kteří žijí na jejich území pouze tímto způsobem, to znamená, že se budou moci vzdělávat, využívat zdravotnické služby, infrastruktura je veme v potaz, jakož i potenciální nárůst jejich populace, tak to může fungovat. A nyní čtvrtý výsledek, který očekáváme, je ten, aby nedošlo pouze k humanitární pomoci, kterou poskytujeme. My to samozřejmě děláme i prostřednictvím organizace ECO, to je jeden z nejdůležitějších partnerů, kteří pod, mm, poskytují i ochranu v tomto ohledu. Ovšem my potřebujeme, aby klíčoví rozvojoví partneři podporovali jiným způsobem uprchlíky, protože potřebujeme dlouhodobá řešení. Zde se zapojilo DEVKO, ale i jiní aktéři, v rámci EU a jiných světových organizací a snaží se rozšířit tuto základnu. Světová banka hraje velice důležitou roli. Má dedikované, dedikovanou obálku dvou miliard v rámci programu AIDA, který by měl napomáhat právě inkluzi uprchlíků. A nyní se dostávám ke třetímu bodu své prezentace. Jakým způsobem by mohla Evropská unie určitým harmonizovaným způsobem přispět k tomuto globálnímu kompaktu pro uprchlíky. Domnívám se, že především Evropský parlament díky legislativním pravomocem, jakož i roli klíčového supervizora v této oblasti z vás dělá jedinečnou organizaci, která může přispět k tvorbě tohoto kompaktu. UNHCR by ráda konzultovala a projednala tento nový pakt, tak jak byl oznámen novou jmenovanou, designovanou předsedkyni Ursula von Leyen a my doufáme, že dojde i k zvýšení, na navýšení toho prostoru ochrany v rámci Evropské unie a my jsme připraveni poskytnout naše dovednosti, znalosti, expertízu. EU jakožto supervisor v této oblasti má mnoho pozitivních příkladů, které můžeme využít. Například život a důstoj, lidská důstojnost. Toto je politika, která byla zakotvená v dokumentu, jež je zásadní pro uprchlický svět a do velké míry pokrývá i ty oblasti, které jsou zahrnuty v kompaktu pro uprchlíky. Druhý bod. Navýšená finanční podpora v hostitelských zemích to je další očekávání z naší strany. EU již udělala veliký kus práce a v rámci nového víceletého finančního rámce se těšíme na systematičnější a institucionální přístup k této problematice. A zároveň je zde důležitá role Evropské unie v regionálních procesech. EGA spolupráce v rámci východní části afrického rohu v této oblasti. To je něco zásadního v celém tomto procesu a v úspěšnosti tohoto procesu. Evropská unie podporuje multilaterální spolupráci a je to největší poskytovatel pomoci na celém světě. Je to Unie, která má k dispozici obrovské množství nástrojů, jež by mohly přinést reálná řešení uprchlické situace. EU, jakožto poskytovatel pomoci, by ideálně měl poskytovat další finanční prostředky nad pravidelnou rozvojovou pomoc bilaterálními i multilaterálními kanály, ke prospěchu hostitelských zemí i uprchlíků. Pouze pokud tohoto dosáhneme, uvidíme skutečný dopad těchto finančních prostředků na hostitelské země, protože oni potřebují tento další impuls. EU by měla využít dalšího nového víceletého finančního rámce tímto způsobem, především pokud jde o mezinárodní spolupráci, nástroj pro mezinárodní spolupráci a nástroj pro sousedství, aby došlo k navýšení humanitárních fondů a zároveň přispívat hostitelským zemím a uprchlickým komunitám. A dále je to efektivní inkluze ve velkých hostitelských zemích v rozvojovém světě. EU by měla proto systematicky konsolidovat a navyšovat své rozvojové fondy a poskytovat dedikované finanční prostředky, které by zabránily nucenému vysídlení. Dodatečné rozvojové prostředky by mohly zabránit dalšímu přílivu uprchlíků a stabilizovat eh, tyto osoby blíže ke svým domovům, co si většina z nich přeje. A ne, aby v nějakém zoufalém kroku se ujali na tyto nebezpečné cesty z Afriky nebo jiných částí světa. Samozřejmě ale, že to může fungovat pouze, pokud to bude propojeno s politickými změnami. Například eh, vidíme, jakým způsobem finanční, promiňte, prosím, už jste, pane kolego, hovořil déle než 15 minut a naši kolegové by se velmi rádi již k vašemu projevu vyjádřili, takže prosím, abyste to trošičku ještě schrnuli. Ještě máte několik stran, eh, jak to vidím, tak už možná takže ano, je to, je to skutečně včasné upozornění, protože za chviličku již končím, pane předsedající. Čili toto je jeden z klíčových bojů, to znamená, bodů, to znamená ten finanční dopad přímo na místě. Zároveň to je evropská dele, eh, diplomacie prostřednictvím eh, vašich delegací ve světě, zastoupení EU, to je zásadní při řešení těch eh, důvodů, které vedou k těmto problémům a k migraci. A na závěr, my jsme pomáhali uprchlíkům přežít do posud a s tímto kompaktem bychom chtěli, aby hostitelské komunity, uprchlické komunity spolupracovali, aby došlo k jejich eh, integraci v daných zemích a EU samozřejmě bude hrát klíčovou roli v tomto ohledu a omlouvám se, pane předsedající, že jsem přetáhl předělený časový slot. Samozřejmě, že vy jste naším hostem, takže mm, to je v pořádku. UNHCR a vaše obavy eh, jsou vždycky součástí našich rozpráv ve výboru Libe. Především ty body ohledně možných zákonných tras eh, pro um, migraci, lidský přístup, boj proti převaděčům, pašerákům, vytváření vhodných politik. Toto všechno bylo vždycky součástí práce výboru Libe. To nám skutečně leží na srdci, minimálně v našem výboru. My vyšleme delegaci na toto globální fórum. Myslím, že tam budeme mít devět minimálně členů tři, těchto tří výborů. Já jsem předsedou tohoto Maria Bols, Monika Silvána Inea von Wiese, Daniel Karen, Bernard Simňok, Rob Ross, Malin Bjork. Tito všichni se zúčastní tohoto fóra a pro Evropský parlament je prostě zásadní, abychom byli součástí pracovních sekcí a budeme součástí EU delegace na tomto fóru v prosinci. Vy to jistě víte, protože na přípravné schůzi před tímto společným jednáním jsme o tom již hovořili. No a nyní začínáme diskuzi. Mám zde seznam kolegů, kteří by rádi položili otázky našim hostům. Členové delegace, o které jsem se zmínil před chviličkou, možná by mohli vystoupit jako první a poté ostatní kolegové a kolegyně. Paní Bjork možná by mohla začít, eh, takže prosím. Pan Karem je zde rovněž. Eh, takže kdybyste možná, paní Bjork, protože vy budete předsedat poslední části našeho setkání. Děkuji, děkuji, že jste přišel do našeho výboru a zároveň za ty komplimenty vůči EU a výsledky, které jsme dosáhli v tomto ohledu. Někteří z našeho výboru, jistě víte, velice kriticky nahlíží na to, co jsme ještě nebyli schopni, čeho jsme nebyli schopni dosáhnout. A já se opravdu nesmírně těším na toto globální fórum a především na to, jakým způsobem bychom mohli být takovým partnerem, kde bychom zvýšili právě ty kapacity v oblasti ochrany uprchlíků. Já jsem zpravodajkou pro náš evropský rámec pro přesidlování. Toto je jedna forma poskytování ochrany uprchlíkům, ale zároveň v některých rozprávách, bohužel jsou to otázky, které se týká, my si myslíme samozřejmě, že lidé mají právo přicházet do Evropy na základě Ženevské konvence, ale mnoho lidí je proti takovému spontánnímu eh, příchodu chodu těchto lidí, ale toto jsou všechno otázky, kterými se bude fórum věnovat, čili eh, navýšení kapacity ochrany uprchlíků nejenom v rámci Evropy, ale zároveň otázka, jakým způsobem bychom mohli tuto kapacitu navýšit eh, i do budoucna. Většina eh, subjektů zapojenou do tohoto fóra. Myslím, že nám to je jasné. Musíme spolupracovat s uprchlickými komunitami, s nevládními organizacemi. To všechno jsou zásadní aktéři, bez nichž nemůžeme reagovat na tuto problematiku. A my se tomu věnujeme samozřejmě v rámci Libe výboru a já jsem i zpravodajkou pro tuto konkrétní problematiku, čili těším se na toto fórum. Přestože došlo k určitým úspěchům v oblasti Evropského plánu pro pře, pro mm, znovu usazování, tak eh, mnoho zemí se toho zúčastnilo. Ovšem nějaké dlouhodobější závazky zde nevidíme, je to takové ad hoc, eh, jsou to sliby z roku na rok a my bychom spíše chtěli dlouhodobější, udržitelnější přístup, založený na ochraně lidských práv, založený na potřebě celkové bezpečnosti těchto lidí. A globálně samozřejmě UNHCR vy hrajete důležitou roli určitého dohlížecího orgánu, pokud jde o ochranu těchto lidí. Děkujeme, říká pan předsedající. Pan Karem, protože vy jste rovněž součástí této delegace, tak prosím, dávám vám slovo. Děkuji, děkuji za slovo. Pane předsedající, já jsem měl před chvíličkou možnost poděkovat eh, zástupci eh, eh, OSN pro uprchlíky za jeho účast. Samozřejmě, že my musíme připravovat i naše společnosti na příjem uprchlíků, na tuto problematiku. Není to konjunkturální, ale strukturální téma, čili musíme nalézt prostředky dostatečné. Já jsem se ptal mm, pana zástupce, zda místní lokality budou součástí nebo místní mm, obce a tak dále budou součástí tohoto fora. Protože potřebujeme samozřejmě inkluzivní společnost, kterou bude prosazovat nejenom stát, ale e, na každodenní úrovni právě ty, ti místní lidé, kteří přijímají uprchlíky na našem území. Čili já jsem například byl i starostou, viděl jsem v Kale, nedaleko Kale, tuto problematiku přímo na místě v terénu. Viděl jsem to v reále a právě proto jsem samozřejmě o této problematice s panem komisařem hovořil. Dobře, děkujeme. A nyní možná koordinátoři by rádi vystoupili, třeba paní Sipel nebo paní Intvel je zde, vidím i pana kolegu, takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl spíše počkat, protože já jako zpravodaj pro Turecko, tak v podstatě spíše bych se zaměřil na konkrétnější věci, než to, o čem hovořil náš host. Ale i tak řeknu pár věcí. Za prvé chci vědět, jak je to s Tureckem. Turecko hm, neslo po mnoho let velké břemeno uprchlíků, ale Eh, se trochu změnila, změnily aspekty jejich politiky a často jsme tady kritizovali i ve světle té operace v Syrii. Za druhé, eh, nějak vás latentně zneklidňuje toto? Vypadá to jako, že postoje EU a OSN jsou zjevně odlišné, pokud jde o možné návraty syrských uprchlíků z Turecka do Sýrie a náš parlament i obecně instituce kritizovali vojenskou operaci a i tu eh, mm, mm, operaci, že třeba chce Turecko svolat konferenci, která se týká těch návratů a Antonio Gutierrez jim nabídl, nabídl jim agentury OSN, které by měly pomáhat, kontrolovat, že ty návraty proběhnou za, dejme tomu, důstojných za důstojných podmínek a do, že budou dobrovolné ty návraty, protože eh, eh, ty, kteří se chtějí vrátit do Syrie, tak by tak měli rozhodnout dobrovolně. Já se ptám, zdali jste o tom hovořili v agentuře a zdali agentura bude nějak zapojena třeba do toho dohledu nad těmito návraty a Evropská unie a OSN v posledních letech eh, mm, byli velice nároční, pokud jde o plnění mezinárodního práva, takže eh, já se ptám, zdali i mm, nějakým způsobem by se mohly zapojit i evropské agentury do jednání s Erdoganem. Concerns? I've got them all on board. Já se teď eh, tedy zeptám, kdo si chce vzít slovo. Viděla jsem paní Strik, koordinátorku, která eh, se hlásila. Děkuji, já eh, chci eh, UNHCR poděkovat za všechnu práci na podpoře uprchlíků, kterou odvádí a chci popřát naší delegaci hodně úspěchů na globálním foru o prchlících. Otázka na vás. Když se podíváme na evropskou eh, politiku, tak ta se snaží jaksi outsourcovat svoji odpovědnost třetím zemím. Vidíte dopad hm, tohoto pos- přesunu odpovědnosti. Vidíte, že transitní země, třetí země um, kopírují toto chování, aby hm, snižovali svoji odpovědnost za, um, za hostitelství. A je, vzhledem k tomu, že tady je cíl spravedlivějšího sdílení odpovědnosti, mě by zajímalo, jak vy vnímáte napětí mezi eh, touto tendencí a pravděpodobným dopadem těch dlouhodobých cílů, které podporujeme. Je tato politika také předmětem kritiky v rámci OSN a na další, na jiné úrovni? Ehm, jste správně zdůraznil, že 85 uprchlíků je v regionu, zůstává v regionu a ne všichni potřebují adekvátní podporu v těch oblastech vzhledem k eh, úrovni pomoci, která tam může být poskytnuta. Vyžádáte o víc větší finanční podporu, ale co se týče eh, přesídlování, tak nebylo by vhodné se zaměřit na ty nejzranitelnější uprchlíky, kteří potřebují více pomoci, než co dostanou v regionu, um, aby se na to zaměřili západní země. A vidíte to také vy, nebo by měla být větší poptávka o mm, jak si pomoci těmto uprchlíkům, pan Kelly. Děkuji, děkuji za pane Anders, za jasnou Anders, Andres, za vaši prezentaci, která byla jasná. Já mám eh, dvě otázky. Říkáte, že eh, uprchlíci měli integrování, ale mnohdy nejsou. Často se jejich případ dlouho řeší. Ke 4 miliony dětí nemají přístup ke vzdělání, což je šokující. Protože když eh, mm, zmeškají 4-5 let školy, tak se to těžko dohání, i kdyby pak dostali tedy přístup k vzdělání. Jsou nějaké eh, mm, státy na zemi, kde to, co mm, požadujete, je eh, k dispozici, to znamená přístup ke eh, školství a mm, integraci. Možná byste mohli vyjmenovat ty nejlepší v EU, také ty nejhorší. Další otázka. Vzhledem k dalším členům OSN, převzbírají nějaké další státy odpovědnost? Vy jste řekl, kdyby se ten, eh, to břímě lépe sdílelo, tak by to bylo snazší pro všechny. Jak rozlišujete mezi uprchlíky a ekonomickými migranty z tohoto hlediska? To by mě velmi zajímalo. Děkuji paní Bilde. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Andres. Já jsem bohužel, já bohužel nebudu na globálním fóru v Ženavě, protože tam pro mě není místo. Eh, tyto diskuse se týkají podpory uprchlíků. Já se chci vrátit ke zprávě zveřejněné před několika dny um, R, kde se upozorňuje, že nějakých 60 tisíc mladistvých migrantů vlastně dospělo a 80 mělo mezi 16 a 17 lety. Mě by zajímalo, zda eh, jsou to mm, prostě čistě deklarace těch zainteresovaných, a nebo e, že e, pokud někdo není nám schopen doložit přesné datum, tak pak by se mělo předpokládat, že je e, mladiství, ale vzhledem k tomu, že ten mladý člověk může, mít, může mu být 17 nebo 19, je tam určitá chybová marže. Jak Mm, obhájíte eh, další opatření ve prospěch těchto mladých imigrantů vzhledem k, socia- eh, k dramatickému sociálnímu ní situaci, vzhledem třeba na Sicílii, kde je nezaměstnanost eh, mladých asi přes 50 a velká část populace je ohrožena bídou. Mm, nedávno ehm, proběhla návštěva Eh, uprchlíků mm, táboře, kde je mm, určitá autonomie, část dětí je eh, ve škole. Eh, co můžete říci různým združením a vládám, že vlastně není představa, co se s těmi lidmi bude dělat? Jsou to mladí lidé, kteří by si přáli mít e, zaměstnání, bydlení a možnosti normálně žít. V, tom, v těchto případech nejsou žádné, žádná představa, co s nimi bude. Děkuji vám. Paní Dupont. Děkuji z mé strany za tuto prezentaci a ten přehled. A jak ten program ukazuje, tak jsou to důležité a dobré kroky. Je důležité, aby všichni aktéři se sešli a přemýšleli o řešeních. Mě zajímá otázka jednoho cílu té konference. Jak zajistíte, aby více států eh, se podílelo na tom společném řešení? Jestli byste k tomu mohl něco říci. Paní Arena. Já se mm, připojím k tomu, co um, bylo řečeno k um, politice Turecka, otázky um, migrantů. Je, eh, Turecko je um, součástí toho fórum PORA. Předpokládá se, že dotaz na postoj Turecka, protože nemůžeme současně jak si být příjemce uprchlíků a destabilizační faktor v Sýrie. Eh, bude tam prostor se zeptat tedy Turecka, totež k Saudské Arábii. Nevím, zda tedy bude součástí těch diskusí, ale ta závažná eh, humanitární krize v Jemenu, kde dochází vyhánění lidí eh, interně, v dané zemi. Jemen je jedna z nejzávažnějších humanitárních krizí. Je to důležitý aktér, tedy Saudská Arábie. A je to také humanitární dárce. Takže jaké otázky budou položeny, jaké jsou na příčiny migrace. Často souvisí s nestabilitou. Jaké otázky tedy budou položeny těmto zemím? Hm, právě pak eh, v zemích Unie, často také v parlamentu, je otázka podmíněnosti pomoci, eh, aby si eh, aby ty populace tam zůstala, nebo aby se tam organizovaly návraty, které jsou často i nucené. Na úrovni UNHCR Ehm, vy jste tady hovořil o tom, že je zajímavé pomáhat zemím původu a nebylo by eh, spíše zajímavé eh, pomoci přímo místo mluvit o podmíněnosti těm eh, pomoci těm zemím původu. K, k účasti místní populace, evropské tedy, starostové, mm, také e, zemí, transitní země, kde, jsou, kde často e, dochází k napětí. Velký počet těch e, vyhnanců jsou interně, tedy v Africe, jak pomoci místní populace, která vlastně přijímá ty migranty v tuto chvíli. Děkuji. Takže to bylo poměrně dlouhé kolo otázek. Je tady někdo ještě? Paní Kamko? Děkuji. Eh, globální fórum o uprchlících chce, chce lépe připravit na budoucnost. Jaké máte data o budoucích možných eh, problémům politické nestabilitě, jako třeba mm, důsledku záplav nebo požáru. Evropa mm, v posledních letech nebyla připravena a možná ještě asi je i když jsme ten systém posílili, stejně musíme vyvinout další úsilí. Jaké máte údaje? Jaké trendy vidíte? Eh, jak může Evropa dále zlepšovat své systémy za no, příštích pět deset let? Jak zlepšit další budoucí politickou spolupráci? A jaká máte zjištění v této oblasti? Takže to je asi všechno. Hm, jež ještě, než se zeptám, zda paní kolegyně má eh, připomínky, nemá, takže vracím slovo vám, pane Andres. Děkuji za vaše příspěvky i slova podpory, což si eh, ceníme, což i reflektuje ducha, který panuje se v parlamentu. Pokud jde o to usídlování, uprchlíkům. Tady je třeba, abychom měli dlouhodobou strategii. My UNHCR, my jsme předložili tříletou strategii pro usazování uprchlíků. To bude o tom, tak, to, o tom také bude jednat fórum. Ano, říkám ano, to je ale ultimátní nástroj ochrany. Vždycky budou případy, které jsou rizikové, oběti, třeba mučení a podobně, které je třeba odvést do jiné země. Ještě jednou chci zdůraznit, eh, co řekl pan Karem, že místní orgány často eh, dělají maximum pro to, aby zvládli uprchlickou vlnu a již před rokem jsme se sešli tedy s nimi a také i ty místní orgány pozveme na fórum Turecko. K tomu byla řada otázek. Musíte pochopit, že za prvé my řešíme humanitární dopad eh, prchlíků. To je hlavní cíl UNHCR a pokud to půjde, musíme se musíme oddělit politické aspekty a humanitární. Uznáváme, je třeba, aby politici přinesli řešení, takže úplně oddělit to nejde. Také jak uznal první řečník, který mluvil o Turecku, tak jsme si uvědomili, že v Turecku je 3,5 milionu uprchlíků ze Sýrie. A poté následuje Pakistán 1,5 milionu. Turecko skutečně se zachovalo mimořádně, i pokud jde o inkluzi, pokud jde o to, že povolovalo jejich podnikatel podnikání, které tam rozkvétá v Turecku ve světle událostí na severu Sýrie, tak se zdá, že potom všem nakonec se situace snad začala zlepšovat. Otázka outsourcingu. To znamená Eh, nechat to na těch chudších zemích a neumožnit jim, aby se dostali do Evropy. Kde je ta správná rovnováha? Dobře. Je třeba, aby Evropa dělala více, eh, protože světovou, je to světová krize, kterou nelze řešit izolovaně. To by nikam nevedlo. Musí zde existovat rovnováha a pomoc zemím, vždycky bude tedy potřebná tedy těm zemím, které mají na svém území velký počet uprchlíků. Pan Kelly, děkuji za vaši otázku. Já vám nemohu dát nějaký seznam eh, těch eh, takto se chovajících zemí. Podívejte se na země, třeba ty, které na se, k sobě vzali nejvíce uprchlíků a dali tato nejvíce peněz, nebo máte jiné země, které jich vzali pár a ani nefinancují, takže také podle toho globálního kompaktu třeba Etiopie má politiku, to, že v podstatě je nechce eh, směšovat, eh, míchat je s místními obyvateli, jsou umístěny v táborech a závisí na humanitární pomoci, ale v lednu přijali zákon, že to úplně změní. Naopak to bude, to znamená, budou mít přístup k lokálním službám, ke zdravotnictví a e, budou žít no, integrováni do společnosti, což znamená obrovskou pomoc ze strany soukromého sektoru, humanitárních organizací a podobně. A právě, jak jste řekl, lidé chtějí e, pracovat e, v průmyslových zónách se v Etiopii vytváří pracovní místa, 30 tisíc pracovních míst a to bude k dispozici uprchlíkům. Ano. Jak eh, se, jak zapojit více členských států? No, matematicky se podívejte na Evropu a zjistíte, kdo může dělat více. I globálně máte některé extrémně bohaté státy, které uprchlíky, uprchlíci vůbec nezajímají. A máme klíčové, určitý počet klíčových států, které se snaží spolupracovat se všemi potenciálními partnery a více přispívat. Takže to je cíl i toho fóra, zmobilizovat státy. A poslední věc. Já zcela chápu tu složitou konotaci mezi těmi státy, které způsobily vlastně vysídlení osob. A to je komplikovaná situace. Já jsem pochopil, o co vám jde. Takže prosím, ale pochopte, že my jako humanitární organizace my musíme pracovat ve velice vyhraněných, polarizovaných situacích, kdy musíme spolupracovat se všemi aktéry a právě poskytovat ochranu a podporu těm nejvíce zranitelným uprchlíkům a data, údaje o tom, jaké budoucí vody nás, kde, odkud budou největší tlaky. Je to Sahel například kvůli ekonomickým rozdílům, kvůli ne, eh, malé bezpečnosti, takže asi tam se to bude hodně koncentrovat. Nemohu vám dát konkrétní čísla, ale no, teď připravujeme různé záložní plány i s Radou bezpečnosti, protože nám jde o prevenci. Děkuji. A než eh, naši eh, předsedové to uzavřou, tak ještě komise má prostor, aby nám mohla říci, a jak, eh, jak, aby nám vysvětlila, jakou, jaký význam přičítá globálnímu fóru, které se bude konat eh, v prosinci v Ženevě, takže za, eh, SVČ chce se, chce se vyjádřit, nebo komise. Děkuji, pane předsedo. Budu stručná kvůli času. Jenom chci říct si za Evropskou komisi za prvé poděkovat UNHCR za to, co dělají suprchlíky, Ano, Evropská komise s UNHCR eh, má velice úzké vztahy v oblasti uprchlíků. Globální fórum je pro nás velkou příležitost, abychom Eh, posílili kolektivní reakci na uprchlické situace a aplikovali v praxi kompakt. Zde nám jde o výměnu dobrých zkušeností, jak jsme slyšeli, třeba ohledně konkrétních zemí či regionů a tato eh, sdílená praxe pomůže mezinárodnímu společenství nalézt řešení mm, mm, uprchlické krize jak i UNHCR zmínilo, takže my jsme největším dárcem i globálním aktérem, pokud jde o ochranu, pomoc a řešení uprchlické krize. A chceme být i lídrem na tomto fóru. Teď se připravujeme na toto fórum, jak i řekl ONHCR, i e, tam bude šest oblastí, o kterých se bude jednat a my chceme i tam představit zkušenosti s evropskými politikami v oblasti vysídlení, v oblasti krizí, ochrany a také i se i eh, mm, se i tam budeme představovat náš evropský přístup, eh, budeme se těšit na fórum, ale i na eh, po spolupráci po fórum, protože bude nám o to vyřešit problematiku nuceného vysídlování osob, což je mezinárodní problém, který si vyžaduje kolektivní odpovědnost a nadále budeme v tomto spolupracovat s UNHCR i po, po fóru. Děkuji možná pár slov závěrem, vy nebo vy. Tomas Tobe za výbor DB, DB. Děkuji, děkuji NHCR za výměnu názoru Samozřejmě to je, to je velice složité téma, ale mm, je důležité, aby zde byl pokrok. Já myslím, že pan ředitel velice správně uvedl, že musíme zakomponovat uprchlíky do našich rozvojových plánů v Evropské unii, i když máme různé názory, i zde v Evropském parlamentu máme rozdílné názory, ale všichni se shodnou, že Evropská unie musí hrát vůdčí roli v tom multilaterálním systému. Já chci blahopřát hodně štěstí našim delegacím, komisi a e, samozřejmě e, akce je důležitější než slova. Děkuji, chci také poděkovat a e, velice si cení vašeho příspěvku. Ještě jednou dovolte, abych vás ujistil o tom, že e, toto fórum v Ženevě podle strategie, kterou jsme si stanovili v tom globálním uprchlickém kompaktu OSN, že to zároveň bude i příležitost eh, vyjasnit, jaký je rozdíl mezi fakty, pravdou a desinformacemi, fake news, které se šíří a které eh, jsou toxické pro celou tuto debatu. Je třeba to vysvětlovat jaký je rozdíl mezi eh, reálnými čísly, že zatím stojí eh, životy lidí, jak to vypadá se zeměmi původu, tranzitu, zeměmi určení, s těmi eh, trasami, přes které to převaděči organizují, protože často se v posledních letech tady začaly šířit takové desinformace, a říká se tomu uprchlická krize v EU, která příliš často se prezentuje jako hrozba pro Evropskou unii, pro identitu EU, pro bezpečnost EU. Ale nic takového neobstojí ve světle evropských principů, hodnot a předpisů. A já si myslím, že toto je vynikající příležitost si především vyměňovat zkušenosti, abychom nejenom mm, zlepšili, ale eh, abychom i jak si mm, převedli do, do praxe tu kvalitu eh, eh, našich postojů. A já zde chci zdůraznit, že náš parlament se angažoval a angažuje a chce být aktivním hráčem a zapojovat se do diskuzí. Děkuji a budeme pokračovat se, se schůzí výboru LIBE, tedy proto, po, té, po tomto prvním bodě, který byl bodem společným. Děkuji. Well, if you will, with no further interruption, no interlude. Bez průtahu Budeme pokračovat. Další bod je bod 14, zpráva Komise Evropském parlamentu a Radě o provádění směrnice z roku 2013. Prosím, ticho. Prosím, chceme pokračovat s programem. Takže, jak jsem říkal, teď nás čeká bod. To je tedy směrnice o přístupu k obhájci v trestním řízení, o řízení týkající se Evropského zatýkacího rozkazu a o právo na informování třetí strany a právu na komunikaci se třetími osobami a konzulárními úřady případě, že osoba byla zbavena svobody. svobody. Tady jde o směrnici a jedno z opatření, které mm, jsme e, přijali e, z iniciativy komise, to je cestovní mapa z roku 2019. Tam jde o posilování procesních práv. A to je takzvaný balíček procesních práv. My jsme přijali šest směrnic, které realizují tuto strategii posilování procesních práv prostřednictvím evropských předpisů. Takže to je To byl náš příspěvek do tohoto balíčku. A to byla třetí směrnice, která byla přijatá. To je směrnice o eh, tom právu na informování, právu přístupu k obhájci a zde Evropský parlament chtěl mít vyšší lačko vyšší eh, standard eh, Eh, přístupu k obhájci ve všech členských státech, ale vzhledem k tomu, že rada podle článku 3, 5 a 6 eh, znesla eh, ten, hm, to, že zde jsou, hm, by byly problémy v té fázi vyšetřování hm, policií, takže proto Eh, kdy se hovořilo o tom, že takové ty různé výjimky by se těžko aplikovaly v národním právu, takže mm, proto to takto nebylo přijato. Takže teď si vyslechneme komisi. Prosím, zástupce komise, máte slovo. Good afternoon. Eh, Dobré odpoledne. A děkujeme za příležitost vystoupit a zároveň bychom rádi poděkovali za tuto úžasnou příležitost prezentovat naši zprávu, pokud jde o tuto směrnici přístupu k právníkům, právním zástupcům, ale zároveň důležité aspekty komunikace se to týká, jakmile dojde k k začení dané osoby. Čili my jsme připravili tuto zprávu trochu vlastně ještě před eh, termínem, který teď vyprší v listopadu. My jsme předložili tuto zprávu již na konci září, ve stejný den, kdy Agentura pro základní práva ve Vídni předložila velice zajímavou studii týkající se stejného tématu. Rád bychom poděkovali, pane předsedo, i za to, že jste nám připomněl všem tu celkovou perspektivu celého legislativního programu, který se týká této směrnice přístupu k právním zástupcům. Rádi bychom řekli, že v současné době může být opravdu spokojeni s výsledkem a rádi bychom zdůraznili, že tento legislativní proces je velice úspěšným projektem, když srovnám situaci s eh, tou šestou směrnicí, která byla přijata po takzvané cestovní mapě, o které jste se zmínil, tak skutečně jde o mnohem vyšší standard než ten, který byl navržen komisí v roce 2004 pro rámcové rozhodnutí ohledně procesních práv. Rámcové rozhodnutí, které bylo prodiskutováno na radě bez zapojení Evropského parlamentu v tom období, protože Lisabonská smlouva ještě nevstoupila v platnost. A zároveň to bylo jaksi zablokováno na radě, protože v této oblasti je vyžadována jednomyslnost. Toto je velice důležité zmínit. Již v průběhu jednání o této směrnici členské státy nebo některé členské státy připravily legislativu, především pokud jde o právo přístupu k obhájci, především s ohledem na rozsudek Silence. To byl nesmírně důležitý rozsudek Saldus, který bychom rádi zdůraznili, protože v roce 2008, jak víte, Evropský soud pro lidská práva přišel s tímto důležitým rozsudkem, který jasně vysvětloval to, že tato možnost přístupu k právnímu zástupci musí být od prvního dne vyšetřování, to znamená v těch prvních etapách vyšetřování policejními složkami. A bez tohoto práva na obranu v podstatě vlastně dochází k nezvratnému poškození těchto práv. Čili tento rozsudek eh, znamená už takové obrovské zemětřesení v tomto ohledu. Došlo k němu ještě před jednáním o samotné směrnici a poté mm, členské státy přijaly danou legislativu. Dále to byla tato směrnice, kterou jsme přijali v roce 2013, ten přístup k obhájci mnohem dříve než v roce 2019 směrnice o právní pomoci. Komise se rozhodla rozdělit takzvaná opatření C, pokud jde o tyto dvě oblasti, s ohledem na ekonomickou krizi a zároveň s ohledem na celkovou problematiku, která byla nesmírně komplikovaná. Proto jsme pokračovali na základě přístupu cestovní mapy a postupně na tom pracovali a přijali konečně všech těchto šest směrnic společně. Pokud jde o směrnici přístupu k právnímu zástupci, transpoziční období bylo ukončeno na konci listopadu 2016. Od té doby jsme zahájili přeskum této oblasti a i v tom implementačním období již jsme podporovali členské státy tím, že jsme organizovali setkání odborníků, projednávali jsme jednotlivá ustanovení této směrnice, byly to různé projekty, které financovala Evropská komise za účelem podpory implementace této směrnice, tak jak to bylo v podstatě v případě všech šesti směrnic. Po uplynutí transpozičního období komise zahájila devět postupů pro porušení povinnosti ohledně nekomunikace. Toto je rutinní krok, ke kterému dochází, jakmile členský stát nepředloží tu legislativu po určitém uplynutí určité lhůty. Tři z těchto postupů a procedur jsou ještě pořád otevřené a samozřejmě mm, očekáváme další výsledky po přeskumu, který provedeme v brzké době. A nyní se podíváme na tuto směrnici, různé články této směrnice postupně a v kontextu diskuze ohledně všech těch eh, bodů bych se podívala na ty, které jsou nejdůležitější. Pokud jde o působnost této směrnice, pokud jde o článek 2, ten je zásadní, pokud jde o přístup k obhájci a pot, mm, povinnost komunikovat, tyto informace. Čili v podstatě jde o okamžik, jakmile je daná osoba informována oficiálně o tom, že, nebo jiným způsobem, že došlo k zahájení trestního řízení proti dané osobě. Spoluzákonodárci nehovoří zatím ještě o o formálním aktu obvinění, čili tento, tato osoba bude pouze notifikována. daným orgánem eh, činným v trestním řízení. Většinou to bylo kvalitně transponováno prostřednictvím legislativy, která se týká těchto aktivit nebo eh, ustanovení, které mohou být aplikovány v průběhu eh, daného řízení, tak aby tato práva byla zajištěna už na samotném počátku. Samozřejmě, že mm, zde jsou ještě určité drobné problémy. Dvě země, například tam je ještě problém, pokud jde o samotné obvinění nebo máme určité povinnosti ohledně nástrojů v této oblasti, když dojde k zbavení osobní svobody dané osoby a jakým způsobem tam bude zajištěn přístup k právnímu zástupci. Pokud je o postupy eh, článku 2.2, to je evropský zatykač, od samotného začení se musí tato pravidla aplikovat mutatis mutandis, to je um, přístup, který zvolila většina členských států, především pokud jde o trestní řízení. Včas to možná vede k určitým pochybnostem, zdá byla pokryta všechna práva. Základní právo přístupu k obhájci je to článek 3 této směrnice. Čili musíme zdůraznit, pokud jde o ten počátek celé aktivity a obsah tohoto práva, tak aby na základě například v tom období, kdy člověk je zbaven svobody nebo dojde k zahájení vyšetřování, již tato možnost byla. My samozřejmě chceme, aby ještě před samotným vyšetřováním danými orgány došlo k poskytnutí tohoto práva. My jsme u některých částí legislativy měli pochybnosti, zda toto právo bude uplatněno ještě před výslechem, aby ta osoba byla vůbec připravena na takové, mm, takový výslech ze strany orgánů. To znamená přístup k právnímu zástupci bez zbytečného odkladu. Legislativa v tomto ohledu byla ve většině členských států v souladu s našimi podmínkami. Občas především když jde o konzultace s právníkem ještě před eh, výslechem, jsme tam viděli určitá omezení, pokud jde o délku možnosti kontaktu E, s právníkem, občas to bylo pouze několik minut, čili tomu bychom si měli ještě věnovat. No a jak bylo již zmíněno, pokud jde o nějaké výjimky v tomto ohledu, já si pamatuju, protože jsem byla součástí vyjednávacího týmu. Tyto výjimky byly velice živě diskutovány mezi radou a parlamentem, dokonce i na samotné radě, takže ti, kteří jste tenkrát byli přítomni, možná si pamatujete. Důvěrnost komunikace mezi právním zástupcem a obviněnou osobou, to byla problematická oblast, výjimky v této oblasti, to všechno bylo vyřešeno skutečně až v, v rámci posledního trialogu. A Evropský parlament, a zde máte pravdu, Evropský parlament trval především na analýze komise, opravdu hloubkové analýze, pokud jde o tuto problematiku. A nyní počet členských států, které využívají tuto možnost výjimky, asi čtvrtina, pětina členských států implementovala ustanovení článku 3.6 a 3.6 umožňuje takovou derogaci ovšem pouze ve výjimečných případech pokud jde o hodnotu nebo mm, ochranu života, fyzické integrity dané osoby nebo nesmírně naléhavé aspekty, které by k tomu mohly vést. Pokud jde o transponování na straně členských států, mnoho členských států téměř doslova nebo téměř doslova transponovali tyto výjimky. Podle směrnice ještě právní podmínky, možnosti těchto výjimek vyvolávají určité otázky, jakož i kritéria, jež jsou občas problematická. Je tam riziko poškození daných důkazů nebo eh, stížení vyšetřování nebo zabránění přístupu k samotnému procesu vyšetřování. Občas nás zaráží i propojení mezi požadavky této směrnice, například ustanovení, která se týkají excesivního prodlouž, prodlužování vazby nad rámec force majeure, nebo otázka tzv. investigativních aktů, další ustanovení, která nejsou vlastně typickými derogacemi či výjimkami, musí být rovněž analyzována. Ustanovení, která předpokládají to, že samozřejmě, když je když eh, je prokázáno, že právník má přístup eh, ke všem těmto informacím Eh, tak eh, se může jednat okamžitě, eh, nebo naopak v případech, kdy tyto notifikace nejsou právníkovi k dispozici. Další věci, které musíme dále analyzovat, jsou určité časové lhůty a omezení pro právníka. V tomto ohledu většinou jsou tam dvě hodiny k dispozici. Ve většině členských států především v těch, které zavádějí tyto lhůty, mají k dispozici mechanismy, které umožňují notifikaci právníků docela rychle. Členské státy mají samozřejmě zájem zajistit to, že vyšetřování a výslechy mohou proběhnout eh, relativně rychle, tak aby celý případ se dostal k soudci co nejrychleji. Toto je součástí ustanovení dané směrnice ohledně časově lhů, dovšem tato věc musí být ještě hlouběji analyzována. Další slide. Promiňte, jistě se snažíte ale ve čtyři hodiny bude eh, prezentace ministra z Litvy, takže ještě tady musíme mít prostor na otázky, takže můžete to skončit. Já jsem myslela, že mám 30 minut. Celých 30 minut. A, ale prezentace komise v parlamentu mají vést k diskusi, nikoli jenom prezentovat nějaký názor. Co se týče důvěrnosti eh, komunikace, to byl mm, silný princip, který byl uveden v té směrnici, také bychom mohli ehm, ehm, konstatovat, že členské státy to obvykle eh, respektují, o tom se diskutovalo. Další bod, kde bylo více obav, je ten mm, spuštění, sproštění, mm, to je, eh, k tomu se ještě vrátím. Další sa eh, light právo eh, přístupu k právníkovi v řízení ehm, v důsledku evropského zatykače, tak myslím, to bylo implementováno i když máme problémy eh, v tom vydávajícím státě, tady mechanismus spolupráce často chybí. Další slide. Co se týče um, komunikace po zatčení, tady budu stručná. To si můžete také přečíst v těch slidech, že to sdělení musí být možné po zatčení bezodkladně. Problémy souvisí s rozsahem, dopadem eh, směrnice, který je často opožděný a já chci zdůraznit, že tady můžeme mít problémy s výjimkami v 18 členských zemích. Co se týče článku 5, 2 a 4, to jsou důležitá ustanovení eh, pro osoby, které i do 18 let. Tady máme důležitá ustanovení a tato pravidla ehm, vyvolávají určité obavy, protože někdy ten mechanismus informování dalších osob, eh, když to není eh, v zájmu dítěte, eh, to chybí, a nebo když může být zohledněno přání dítěte, přičemž by měl být informován zodpovědná osoba. Co se týče přímé komunikace s konsulárními orgány. Chci shrnout, že komunikace s třetími osobami existuje ve všech členských zemích téměř. V některých e, toto, e, může, toto právo může nastat později, například když je ten člověk již zadržován, což může vyvolat obavy co se týče komunikace s konsulárními orgány. Mm, často se tady přímo aplikuje Vídeňská úmluva, e, která je podobně formulována jako článek 7 směrnice. Takže většinou ta implementace byla správná. Další slide, předposlední slide hlavní uh, problémy a které zůstávají, a to je i náš závěr, e, ty souvisí s dopadem mm, té směrnice, to ustanovení, která nastanou pouze, když je člověk zbaven svobody, Tady možné mm, výjimky, otázky eh, zproštění, eh, právo na přístup k právníkovi v eh, vydávajícím členském státě. Poslední slide zdůrazňuje um, um, že všechny tyto eh, směrnice jsou úzce propojeny, měly by se tedy vnímat a eh, interpretovat společně. Pokud není implementovan přístup k právníkovi, tak je obtížné eh, implementovat i ehm, směrnici týkající se práv dětí. Ehm, půl hodina byl celý eh, časový vyhrazený prostor, ale jsou tady kolegové, kteří chtějí položit otázku. Já tady mám tři. Mm, pokud se chcete ptát, tak prosím stručně, protože bychom neměli nechat eh, ministra z Litvy čekat. Takže paní Sybil. Prosím stručně. Dovolte, abych poděkovala komisi za všechny zprávy a což ukazuje, kolik problémů stále máme po šesti letech o přijetí této směrnice. To platí pro přístupu k právníkovi, vběrnost komunikace s právníkem, ale také omezené časo, časový limit, eh, nezajištění eh, spravedlivého říz, soudního řízení. Lidé mm, by se vlastně měli vzdát práv, vzdávat práva na přístup k právníkovi a dostanou velice omezené informace o tom, jaké to má důsledky. Moje otázka tedy, Ehm, jaká je, jaký je stávající situace, co se týče mm, řízení za porušení smlouvy, kolik jich ještě běží, ehm, stýkají se všechny čeho, téhož, kolik zemí je, ještě nesplnilo ne, eh, celou tu směrnici. Děkuji. Velice stručně, pane předsedo. Zde ve zprávě se říká, že jedna z otázek, kterou třeba vyřeší, vyřešit, je přístup k advokátovi v členských státech, který vydá, tedy které vydají ten příkaz. A já se chci zeptat, zdali zástupce komise by mohla tuto pasáž více vysvětlit. Paní Kineči, děkuji pane předsedo, já chci poděkovat komisi za prezentaci. Já mám konkrétní otázku, která se týká ustanovení o dětech. Jak jsme slyšeli, to je článek 5 eh, odstavci 2.4. Já se ptám, zdali komise má k dispozici nějaké statistické údaje o aplikaci výjimek pro práva nezletilých eh, osob, eh, tedy ve vztahu k jejich rodičům nebo opatrovníkům. My jsme slyšeli od komise, že tady jsou některé aspekty, které nás neklidňují. Třeba i když přečteme eh, bod 14 fakt, že v některých členských státech nemají mechanizmy, jasné mechanizmy, eh, které by chránily tedy eh, mladistvé osoby, tedy že neaplikují tuto výjimku. Já se ptám, jak je to s těmito členskými státy a jak hodláte aktivovat eh, tento aspekt. To znamená, i zde máme eh, eh, směrnici 800 z roku 2016, která se týká ochrany nezletilých. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh... Děkuji. Článek 13 Směrnice říká, že um, potřeby obviněných se musí brát v úvahu při aplikaci směrnice. Zpráva komise konstatuje, že všechny členské státy mají pravidla pro postižené děti. Nesmiňují se tam jiné důvody zranitelnosti. Má komise eh, znalosti nebo informace o tom, kdy předchozí trauma, například mm, to, že někdo byl bětí domácího násilí, že to tedy představuje zranitelnost. Někdo další má otázku? Takže tím bychom skončili. Takže komise, eh, všimli jste, všimli jste si, že eh, poslanci byli co nejstručnější a nejkonkrétnější. Můžete prosím odpovědět co nejrychleji Děkuji. Děkuji. Samozřejmě pro nás je důležité, že implementace mm, této směrnice proběhne správně, ale mm, bylo dosaženo značného pokroku. Chci říci, že my jako komise jsme strážci smluv a jsme si toho velmi vědomi, takže jak řekla mm, kandidát komisaře pro mm, justici, budeme monitorovat implementaci v členských zemích těchto nástrojů, včetně této směrnice, a nebudeme váhat se spuštěním řízení pro porušení smlouvy. Co se týče a B, tady byl pro největší problém mm, ohledně přístupu k právníkovi ve vydávající členské zemi, ale nemáme jasné statistiky o počtu případů, kdy mechanismus eh, týkající se nejlepších eh, zájmů dítěte a Eh, informace o zodpovědné mm, dos, dospělé osobe, sobě. Tady máme určité eh, dotazy asi z, čl, z deseti zemí k tomuto. Článek 13. Zranitelný dospělý a zranitelný člověk obecně. Tady je eh, významné doporučení komise o zranitelných osobách a jejich potřebách, ale musíme si být eh, vědomi toho, že tato skupina osob je velice heterogenní a proto je velmi obtížné eh, přijít s přesnými ustanoveními. Já doufám, že to bylo přesné. Já chci, aby všechny slajdy této prezentace byly um, distribuovány, aby byly k dispozici, aby si všichni mohli analyzovat tyto informace a zpracovat je. Děkuji vám. Čímž končíme tento bod a přecházíme k následujícímu bodu, což je prezentace ministra spravedlnosti Litvy, pana Elvinase Jankevičiuse. Takže ho srdečně vítáme, pan ministr z Litvy, váženého členského státu. Posaďte se. A také vítáme účast pana Evalda Pasilise, což je um, nejvyšší státní zástupce Litvy a pan eh, Jims Meritius, eh, předseda eh, mm, Městského soudu. A mm, já chci tedy upozornit kolegy, že máme hodinu času. Je to mi nám velkou čest, že tady je mezi námi pan ministr a může se věnovat tomuto tématu. V červenci, 24. července jsem dostal dopis, který pozornil ministr, výbor Libe a celý parlament – na případ z 13. ledna, takzvaný 13. leden, který upozorňuje na eh, vyšetřování, eh, které, nebo na opatření, která eh, přijala Ruská federace. Proto proběhla schůze s ministrem, který podrobně vysvětlil tuto situaci Pan ministr nabídl, že bude prezentovat případ tady ve výboru Libe a koordinátoři Libe rozhodli, osmého a dotýká se to tedy eh, vztahu s Ruskem. proto byli pozváni další kolegové. O co se jedná? V roce 1991, 13. ledna, tedy došlo ke krvavé konfrontaci mezi sovětskými jednotkami a demonstranty ve Vilniusu, v televizní věži. Dramatická událost v historii této země. A 14 civilistů během toho, tohoto bylo zabito. 700 dva bylo zraněno. E, krajský soud ve Vilniusu tyto události z ledna 91 mm, e, kvalifikoval jako agresi ze strany Sovětské unie, e, Sovětského svazu proti Litvě. A konstatoval, že v důsledku toho pan Dimitri Diaco, bývalý ministr obrany Sovětského svazu a 60 dalších sovětských Eh, úředníků byli shledáni vinnými za, ze zločiny proti lidskosti za svoji účast v těchto událostech z ledna, z 13. ledna. Bylo mi, byl jsem informováno, že justiční spolupráce s Ruskou federací tedy pokračovala, ale pouze pět eh, ze žádostí o právní pomoc bylo částečně vykonáno takže jenom pět z 288 v roce 2018 ehm, bylo otevřeno, Rusko zahájilo vyšetřování proti litevským státním zástupcům a jejich vyšetřování 13. ledna. A v letošním roce bylo byla eh, podán eh, no, zájemno trestní stíhání proti litevským soudcům, kteří be, řídili soud. Takže my tady vyslechneme prohlášení ministra spravedlnosti Litvy, k čemuž se připojí eh, nejvyšší státní zástupce a bude tady prostor k diskusi s kolegy, kteří se k tomu budou chtít vyjádřit. Takže, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tento úvod. Dámy a pánové, členové výboru Libe, děkuji za tuto příležitost vám eh, prezentovat eh, poslední kroky ze strany Ruské federace proti litevským státním zástupcům a soudcům, kteří vyšetřovali tragické události z ledna 91 z Vilniusu eh, kdy došlo o pokus zničit naší eh, nabitou nezávislost. A takže eh, to k tomu eh, došlo v podstatě mm, na základě Eh, Ribe, eh, Molotova Ribbentrova paktu, kdy na základě toho eh, Sovětský svaz okupoval Lit, Litvu, Estonsko a Lotyšsko po přijetí deklarace nezávislosti 13. března v roku 90, tak SSR se dopustilo této agrese 13. ledna 91, kdy sovětská armáda provedla vojenskou operaci proti litevskému lidu. Slajdy, prosím, pokud můžeme vidět. Takže sovětské, eh, eh, sovětské jednotky chtěly zničit naši čest a jak víte, nepodařilo se jim to, nezlomili nás, ale eh, v podstatě oni obsadili naše ministerstvo obrany, vysílací věž, sídlo našich médií a naše hlavní nádraží a snažili se i obsadit litevský parlament, ale místní lidé, obyvatelé přišli na naši obranu, muži, ženy i děti neozbrojení všichni ve studené zimě se jim postavili v naději, že nic se nestane, že nic neudělají a to všechno proběhlo 13. ledna, ale stalo se něco hrozného eh, na naší televizní věži, kdy lidé slyšeli eh, velký hluk a to byly tanky a vojáci, kteří tam vtrhli. Nezastavili se, i když viděli lidi, postupovali vpřed a obsadili televizní věž. 14 eh, civilistů bylo zabito a stovky zraněny v důsledku a tohoto aktu agrese ze strany sovětské armády. V březnu tohoto roku litevský soud přijal eh, soud, eh, rozsudek, který se týkal událostí, ze 13. ledna a e, e, tedy e, ti bývalí tedy, 60 bývalých tedy funkcionářů Sovětského svazu, kteří jsou ruskými občany, tak byli odsouzeni za akt eh, agrese a válečných zločinů a v minulém roce, ale vyšetřovací výbor eh, Ruské federace zahájil trestní eh, řízení proti našim státním zástupcům a soudcům a i tedy hm, proti těm, kteří e, soudili tuto věc a jejich, tedy ruské vyšetřování, e, probíhá podle jejich e, trestního zákoníku, kdy v podstatě nevinné osoby viní z, z trestní odpovědnosti, a což je bezprecedentní, což je vměšování se do nezávislé soudní moci a do právního Eh, řádu jako takového. a Porušuje to právní stát, to zcela v nesouladu s principy právního státu a je to i pokus trestně stíhat prokurátory a soudce nezávislého státu, tedy ty, kteří prováděli své eh, povinnosti podle ústavy a eh, i to je v rozporu s principem nezávislosti soudní moci. Soudci jednoho státu EU jsou prostě soudci EU, takže tady nejde pouze o právní eh, stát v Litvě, ale jde o právní stát jako hodnotu celé EU. To je přímo ohroženo kroky ze strany třetího státu. Jsem přesvědčen, že útok na litevské prokurátory, soudce, to je útok na eh, celou EU. Milí pane předsedo, milí kolegové, jsme velice zneklidněni důsledky kroků eh, Ruské federace podle nás by mohlo dojít ke eh, zneužití eh, bilaterálních eh, smluv o vydávání osob a mohlo by dojít k zmanipulování trestního stíhání a jejich svoboda pohybu těchto osob by mohla být z tohoto titulu ohrožena. Kromě toho také chci zmínit i rezoluci Evropského parlamentu, která byla přijata 19. září tohoto roku o důležitosti Eh, budoucnosti Evropy, kdy my jsme, kdy váš parlament eh, jasně se vyjádřil k, k, k totalitnímu režimu Sovětského svazu, který páchal eh, zločiny. I zde to je v podstatě útok, zločin proti demokracii v EU a poněvadž jste Evropská unie přece se snaží posilovat ochranu právního státu, takže zde tento akt proti Litvě to nelze přehlížet. Pokud nějaký třetí krok přijme takové kroky proti litevským prokurátorům a soudcům, tak není zde žádná záruka, že zítra stejný akt by nemohl být podniknut proti jakémukoliv státnímu zástupci či soudci jiného státu. Zde Eh, eh, soud cílí tedy na naše justiční funkcionáře, ale zítra by to třeba mohli být holanděné zde mm, například jsou, eh, Rusko je souzeno za eh, eh, mm, případ Skripla, který byl otráven v Anglii a jsou zde další mm, kauzy, které by mohly vést k jejich krokům podobného charakteru. Já jsem již zmínil předtím, že evropská integrace, to je přece vzor usmíření a míru, to, je, to byla svobodná volba lidu v Evropě vytvořit Unii a proto Unie nese odpovědnost chránit demokracii, dodržování lidských práv a právního státu a to nejenom uvnitř EU, ale i mimo EU. Jsem si jist, že Evropský parlament využije veškeré pravomoci, aby protestoval proti tomuto, odsoudil eh, tyto hm, kroky proti našim státním zástupcům a soudcům a bude apelovat na ruskou federaci, aby, eh, eh, aby eh, neohr, nevyhrožovala a neohrožovala právní stát a naše soudní funkcionáře. Dámy pánové, mm, my domníváme se, že bychom měli mít rezoluci na toto téma, protože dnes vlastně známe již případy, kdy třetí země se snažila ovlivňovat třeba volby v, v členském státě EU, takže my musíme jasně si říci, chceme, aby třetí země ovlivňovala eh, naše soudnictví a zde mm, mm, dnes musíme přijmout jasné rozhodnutí. Dnešní den je důležitý, protože členové výboru Libe mm, se postaví na stranu právního státu a neumožní žádnému třetímu státu, aby ohrožoval spravedlnost v EU. Děkuji, pane eh, eh, ministře, pane Jankeviču, si, že jste upozornil na tuto kauzu a na případné dopady a implikace. Eh, dopad na právní stát a na hm, nezávislost soudnictví, což je soudnictví, což je pilíř. My zde máme článek 2 eh, smlouvy o právním státě, kde se hovoří o nezávislosti soudnictví. O to tady jde přece. A teď budeme mít prostor na diskuzi, ale ještě eh, čekáme doplnění informací od pana Evalda se Pašilise, což je generální státní, nejvyšší státní zástupce Litevské republiky a potom pan Nerius Meilutis, jak jsem řekl, předseda krajského soudu. Takže máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové členové výboru Libe, je to pro mě Eh, podsta, že mohu doplnit to, co řekl pan ministr. V roce 1991 jsme, od, eh, jsme odsoudili představitele eh, Sovětského svazu, jejich ministerstva vnitra, ministerstva obrany, protože použili výbušniny, vojenské prostředky, tanky, zbraně eh, a úmyslně zabili 14 míromilovných občanů, civilistů a asi 800 lidí zranili. Takže eh, to je hm, případ, eh, kde státní zástupce hm, prostudovali 000 hm, stránek Eh, spisu, mm, prohlédli tisíce videí, vyslechli hodně osob a eh, provedli mm, nebo poslali více než 300 žádostí o právní pomoc do jiných zemích a další, eh, provedli další procesní úkony. A i přesto všechno Ruská federace odmítla spolupracovat a litevské orgány pracovaly velice tvrdě na schromažování dostatečných důkazů eh, a 67 eh, osob bylo vyšetřováno a obviněno 27. března 2019. Takže orgány Turské federace přijali konkrétní kroky, aby zastrašovali představitele justice v Litvě kromě eh, toho, že publikovali různé články o trestním eh, stíhání, eh, ale mm, i dokonce i zde mm, jsme obdrželi dožádání o trestní stí, věci trestního stíhání od ruského státního zástupce, to bylo v červenci tohoto roku, kdy Eh, v podstatě tam to trestní stíhání bylo založeno na základě vyšetřování eh, vyšetřovací komise, kdy eh, mm, je to podle článku 299 trestního zákonníku Ruské federace. Takže my jsme dostali dožádání o právní pomoc, ve věci eh, vyšetřování. Eh, to jsme oficiálně dostali tedy na úřadě státního zástupce a eh, i na, a na tedy krajském soudě, který který soudil tuto kauzu, která se týká ruských úředníků. A je třeba vědět, že hm, v souladu s trestním zákonníkem Ruské federace, takže podle článku 299 lze uložit trest odnětí svobody 5 až 10 let. A zde oni, eh, oni eh, používají různé eh, důkazy a ohání se různými tedy okolnostmi, které eh, údajně schromáždili v Litvě, vychází i z eh, informací eh, z pravdajských služeb. Zde, mm, zde mm, mm, tedy na základě tohoto zahájili stresní stíhání proti státnímu zástupci a soudci Litevské republiky. Je zcela zásadní, aby abychom přijali veškerá možná opatření a ochránili litevské státní zástupce a soudce. Doufáme, že mm, až to vyhodnotí Evropský parlament, tak bude přijata rezoluce, což bude znamenat významný příspěvek k nezávislosti soudnictví a zachování právního státu uvnitř EU i mimo EU. Děkuji za pozornost. But please make it Pane Milu, ty se nyní máte slovo, ale skutečně maximálně tři minutky, protože jinak nebudeme mít možnost eh, odpovědí a otázek, takže prosím o stručnost. Vážený pane předsedající, poslanci Evropského parlamentu, poradci, hosté, děkuji za slovo. Jsem rád, že mám příležitost vystoupit v takovém skutečně váženém schromáždění. Souhlasím se vším, co řekl pan ministr spravedlnosti, nebudu to opakovat. Rád bych ovšem poukázal na několik aspektů. Jednak z mého osobního pohledu jsou to věci, které jsou zásadní. Jsem přesvědčen o tom, že ruské prohlášení, pokud jde o předsoudní vyšetřování našich soudců, má politický podtext a zároveň si myslím, že je to i snaha nějakým způsobem vystrašit právě ty soudce, kteří přišli s rozsudkem proti ruským zástupcům a pravděpodobně teda dojde potom i k odvolání ukazačního soudu. Zatím tento rozsudek nemáme uplatněn, protože došlo k 50 odvoláním, takže trestní řízení pořád pokračuje. I přesto, že pro nás je jasné, že Rusko chce toto prohlášení udržet, vyslalo tímto jasný signál, aby se všichni báli, protože dojde k, mm, k soudnímu řízení. To si myslím, že je opravdu snaha zastrašit naše soudce a je jasné, že jakýkoliv jednotlivec, organizace nebo stát prostě nemá právo takovým způsobem ohrožovat soudce jiného nezávislého státu nebo se snažit je ovlivňovat. Taková prohlášení jsou navíc v rozporu se zásadním principem Evropské unie, kterým je právní stát. My, jakožto soudci, musíme dodržovat tento základní princip EU a ostatní státní eh, orgány státní moci musí podporovat a respektovat eh, tento princip samozřejmě rovněž. Čili my žádáme nejenom o ochranu našich soudců, ale zároveň Chceme, aby Evropa dodržovala tento princip právního státu v tomto ohledu a odsoudila jakékoliv zasahování do fungování nezávislých justičních orgánů EU země. My jakožto justiční orgán jsme u nás již přišli z kroky ochrany našich eh, soudců na národní i mezinárodní úrovni, ještě než jsme požádali o pomoc Evropský parlament. Naše justiční rada která je vlastně samozprávným orgánem v tomto ohledu, veřejně odsoudila tento krok ze strany Ruska a požádala o podporu legislativní eh, i, eh, i výkonné státní moci a obdrželi jsme podporu v tomto ohledu. Justiční rada Litvy předložila tuto záležitost i eh, radě NCJ, která se stává z justičních rad členských států Výkonná rada se již věnovala této problematice a obdrželi jsme oficiální podporu ze strany této, tohoto orgánu. Myslíte si, že to ale mělo nějaký dopad na Rusko? Vůbec žádný. Toto jasně potvrzuje to, že Rusko nedodržuje žádné právní argumenty ze strany národních či mezinárodních profesních organizací a proto bych rád řekl ještě jednou, že tento postoj Ruska má politický charakter. Proto věřím, že Evropský parlament přijde s jasným politickým prohlášením a v tomto ohledu a bude chránit naše soudce. No samozřejmě doufáme, že dojde i k usnesení, které byste přijali a schválili v tomto ohledu. My, Evropané, musíme být sjednoceni při prosazování a dodržování evropských hodnot. My jsme možná nyní prvními evropskými soudci, kterých nezávislost byla takovým zásadním způsobem pošlapána ze strany třetího státu a pokud to nezastavíme, tak možná nebudeme posledními soudci, kteří jsou takto ohroženi. Chce EU tolerovat takové chování? Toto je klíčová otázka, kterou bych vám rád položil, než dospějete k vašemu rozhodnutí. Ještě jednou děkujeme za příležitost vystoupit ve vašem výboru a zastupovat naše litevské soudce. Myslíme si, že už toto je prvním vítězstvím nezávislosti našich soudců, ale zároveň doufám, že diskuze k tomuto tématu neskončí na úrovni vašeho výboru a stane se předmětem diskuze celého Evropského parlamentu. <laughs> Evropský parlament věřím, potvrdí důležitost principu právního státu a zároveň nezávislosti všech evropských soudců. Děkuji vám za pozornost, kterou jste nám věnovali a omlouvám se, že jsem překročil vymezený čas. Dobře, no a nyní máme možnost diskuze. Pan minister může poté reagovat na vaše dotazy. Vidím, že se již zvedají ruce. Koordinátoři, kteří jsou přítomní, mohou vystoupit jako první, pokud ne, tak to bude první eh, řečník paní Mecola. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane ministře, za toto opravdu velice jasné prohlášení a my za EPP stojíme pevně za Litvou. Ten masakr z roku 1991 měl obrovský dopad, eh, který měl odezvu nejenom v Litvě, ale i v okolním světě a my chápeme vaše situaci i souhlasíme s tím, že litevští soudci jsou evropskými soudci a právě proto bych ráda vyjádřila naši solidaritu při ochraně vašich soudců a prokurátorů, kteří vyšetřovali masakr z roku 1991 a vedli soudní proces. Vaši soudci a prokurátoři jsou i evropskými soudci a prokurátory a musí být chráněni před nezákonnými zásahy třetích stran při výkonu své funkce. Toto je základní princip Evropské unie a ráda bych vás ujistila o tom, že náš celý parlament stojí za vámi ve vašem úsilí nalézt spravedlnost. Na závěr, my budeme vždycky chránit nezávislou justici Evropské unie, aby mohla vykonávat eh, své pravomoce ve prospěch všech občanů. A vítám i to poslední prohlášení ohledně toho, že by to mělo být téma nad rámec tohoto výboru, aby se to prodiskutovalo na úrovni všech politických skupin a na vyšších úrovních Evropského parlamentu jako celku. Děkuji. Děkujeme. Slovo má paní Sipel. Děkuji za slovo, pane předsedající, a zároveň bych ráda poděkovala za vaši prezentaci. Musíme si tuto situaci připomínat, protože to vyvolává i justiční otázky, otázky ohledně nezávislosti justice a zároveň je to propojeno s naším vztahem k třetím zemím a i s delikátní citlivou situací, která ještě přetrvává ve vaší zemi a sousedních zemích po té, co tam došlo k tomuto zásahu ze strany Ruska. Čili musíme si toho být vědomi a zároveň bránit nezávislost justice, soudcu, prokurátorů při výkonu své funkce. O tom není žádných pochyb nesmíme zapomínat na to, že je to propojeno i s externími otázkami. Budeme vyžadovat a potřebovat širší rozpravu ohledně toho, co dělat v tomto ohledu a těšit se na výsledky dalšího šetření v tomto ohledu, čili toto je pouze takový odrazový můstek a budeme se snažit samozřejmě náš justiční systém v této oblasti všemožně chránit a bránit. Děkuji. Děkujeme. Paní Intveld má slovo. Děkuji za slovo. A děkuji i vám, pane ministře, a vašim kolegům za informace, které jste nám poskytli, podobně jako mý kolegové. I já bych ráda vyjádřila podporu a solidaritu s vaší situací, protože jak jste se o tom správně zmínil, vaši soudci a prokurátoři jsou evropští soudci, a prokurátoři, čili nejde o bilaterální záležitost mezi, e- mezi vaší zemí a Ruskem, ale mezi EU a Ruskem. A my musíme chránit integritu našeho justičního systému. Domnívám se, že by bylo dobré, kdyby Evropský parlament přišel s prohlášením v tomto ohledu. Mám několik otázek Eh, protože všechny podrobnosti zatím mi nejsou známy. Zmínil jste se o tom, že Evropská síť justiční rad již to prodiskutovala, že došlo z její strany k určitému prohlášení odsouzení tohoto ruského postupu. Jestli jsem to správně pochopila, to by bylo opravdu užitečné, kdybychom měli tyto informace k dispozici. A pane předsedající, možná, pokud budeme mm, chtít eh, prošetřit eh, dopady takového kroku. Mohlo by to být dopad i na oblast sdílení dat. My sdílíme s Ruskem například v rámci justiční spolupráce různá data. Mohlo by to být například zneužito nejenom proti evropským občanům, ale i soudcům a prokurátorům. Dále je to svoboda pohybu, která by měla být údajně nějak omezená, čili co například by mohl udělat Interpol? Jaké praktické dopady to bude mít, protože všechny tyto nástroje se budou zde využívat to, aby zastrašili vaše soudce a prokurátory. A co to znamená Čili toto je zatím otevřený případ. Navíc k nějakému politickému prohlášení, jaké by byly právní nápravy, které bychom mohli využít, právní nástroje, Štrásburský soud nebo jiné právní nástroje. Samozřejmě, že z právního hlediska to vždycky trvá déle než nějaké politické prohlášení typu neakceptujeme interferenci ze strany třetích zemí. Já bych pouze ráda věděla, zda takové možnosti jsou. Pan Brajer má slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i za prezentace panu ministrovi a jeho kolegům, i za zelené EFA politickou frakci, vyjadřujeme solidaritu s vaší situací, protože princip nezávislosti justice je zásadní a musíme ho bránit. Kromě toho konkrétního případu, o kterém zde hovoříme, nám obecně dělá starosti politické zneužívání některých nástrojů, například mechanismus Interpolu, v nedávné době pro určitá politická stíhání. EU členské státy a vydávání tohoto EU zatykače občas prý byl uplatně z politických důvodů, hovoří se o tom hodně. Nevím, zda to platí i v tomto vašem konkrétním případě, tento můj dotaz. A k tomu, co řekla paní Mecola, bych ještě dodal a zeptal se, máte nějaké informace o tom, že by některá EU data mohla být zneužita tímto způsobem pro vyšetřování přímo v Rusku, protože to je další problematika. Na to bychom se měli podívat, eh, abychom nějakým aktivním způsobem nepomáhali takovým postupům a takovým procedurám. Děkujeme paní Junke Nivyšie, nemá slovo. Děkuji, pane předsedající, a děkuji, pane ministře, děkuji za tuto příležitost vystoupit. A nyní, jestli dovolíte, budu pokračovat litevsky, protože bych se ráda šířeji eh, vyjádřila k celému případu. Čili, pokud se podíváme na případ z ledna 91 v širším kontextu například určité hybridní války ze strany Ruska. Jeden z hlavních principů Kremlu je zajistit to, abyste nebyly žádné právní či morální základy, které by se mohly uplatnit proti sovětským nebo trestným činům, které probíhaly v období Sovětského svazu čili vlastně z toho období okupace Litvy, například eh, máme i tu problematiku hřbitovů a tak dále, o které jsme již hovořili. Rusko využívá často těchto postupů proti svým vlastním občanům a nyní je to vlastně politicky motivovaný teror, který uplatňují proti soudcům a prokurátorům třetí země. To je podle mě opatření hybridní války. Je to snaha o určitou Mm, snahu ovlivnit ten rozsudek nejenom z minulosti, ale i rozsudky do budoucna. Pokud Rusko neuvidí nějakou reakci ze strany Evropské unie, že stíhání soudců a prokurátorů třetí země je prostě neakceptovatelné, tak jakýkoliv jiný soudce či prokurátor, který bude pracovat na podobném případě, bude ve stejné situaci, že by ho teda Kreml mohl tímto způsobem například MH17 a sestřelení tohoto letadla. To byl další příklad. Víte, měli bychom se zabývat tím, jak chránit evropské justiční systémy proti takovým útokům ze strany Ruska. Pane ministře, proč si myslíte, že by usnesení Evropského parlamentu v tomto ohledu mohlo být pro nás nesmírně důležité? Pan předseda bez mikrofonu. Takže prosím, další kolega má slovo. Děkuji. jeden ze svědků těchto událostí. Ehm, tehdy jsem byl ministrem zdravotnictví. Viděl jsem všechny ty eh, zraněné a zabité, ale teď nemluvíme o tomto tragickém mm, případu pro Litvu. Mluvíme o právním státě, eh, co se týče evropských soudců a státních zástupců. U něj dělali svoji práci a třetí země, Rusko, se rozhodla, že bude eh, eh, podnikat kroky proti těmto lidem. Proč? Ehm, pro naše ministra a prokurátora je jednoduché tento případ prezentovat. Měli bychom tomuto zabránit, tomuto, aby nevznikl precedent, že třetí země mohou zasahovat přijmeme rezoluci proti intervence tím a v dalším případům Evropské unie ze strany Ruska. V tomto případě bychom eh, měli přestat diskutovat a podpořit eh, postoj pana ministra, že bychom měli jako Evropský parlament přijmout rezoluci. Děkuji. Je na Evropském parlamentu, aby mm, řešil svoji práci, eh, celý ten rozhodovací postup, než je přijata rezoluce. Pokud to bude tedy rozhodnutí eh, ve shodě koordinátorů, pak ve výboru a pak v parlamentu, aby tedy taková rezoluce byla přijata. Mm, my jsme o tomto mluvili, tak jak si to zasluhovalo. Má to dopad na základní principy evropského práva. Nezávislost justice je jedním z základních pilířů právního státu. Soudci musí být chráněni bez ohledu na náklady, když rozhodují o případech v trestních věcech a když vyšetřují a zpracovávají a řeší případy zodpovědných za trestné činy. To je základní tedy princip evropského práva. Ale na závěr k panu ministrovi, ehm, aby to tedy uzavřel po té diskusi. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit litevsky. Pane předsedo, vážení členové výboru, já si cením vaší podpory, paní Mecola, paní Sipl, paní Infeld, pan Breyer. My přikládáme velký význam evropské solidaritě a jednotě, také si um, ceníme publicity. Všichni, kdo jsou tady, aby chápali, že tady evropští soudci a státní zástupci jsou evropskými soudci, kteří si zaslouží ochranu. Já chci odpovědět paní Intveld, že Evropská síť um, práci justici to projednala a byla, byla poslána zpráva vašemu výboru eh, ohledně tomu, co, se, co by se stalo těm soudcům v nejhorším případě. Dovedete si představit scénář, že soudci a e, prokurátoři mohou, by se odcestovali do třetí země, tak by mohli být zatčeni. Pak otázka ochrany dat. To nebudu tedy e, mluvit do podrobna, ale řekl bych ano, používají se evropská data při řešení těchto případů. Chci vyjádřit svoji e, spokojenost e, s tím, že toto mohu prezentovat a očekávám že poslanci parlamentu, členové výboru um, převezmou iniciativu směrem k rezoluci. Chci poděkovat litevským členům, kteří se účastnili této diskuse. Děkuji. Děkuji, pane Brajer. Nějaká poznámka na závěr? Pak se tedy, pak tedy vrátíme slovo panu ministrovi. Rozuměl jsem správně, že předpok- že Rusko používalo evropská data při vyšetřování vašich soudců? Ano, já jsem řekl, že předpokládáme, je předpoklad, že je použili. To tedy prvky eh, politického hodnocení politický ehm, názor, postoj tohoto výboru a dále Evropského parlamentu je na stole. A my vám děkujeme za účast v této diskusi. Bylo to, stálo to za to, že jsme vyslechli prezentaci jménem členské země Evropské unie, ehm, která se obhajuje ehm, nezávislost justice. Ehm, děkujeme panu ministrovi spravedlnosti, panu Jankovičiusovi a poslední eh, bod eh, dnešní schůze Libe bude Eh, dokument Evropského účetního odbora. My děkujeme panu ministrovi, jeho týmu, eh, nejvyšším státnímu zástupci, předsedovi krajskému soudu a eh, vážíme si vašeho postupu. developments which can be expected. Okay, colleagues, I'm very happy to see that at least some colleagues... Um, věřím, že tady ještě někdo zůstal ty poslední, na ty poslední dva body programu. Já budu předsedat, protože pan uh, předseda Juan Fernando musel odejít na jinou schůzi. Další bod programu je Evropský účetní dvůr a jejich informační dokument výzvy týkající se účinné politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti. A my sledujeme tedy práci účetního dvora jako v rámci procesu udělování absolutéria za, e, v rozpočtu našim agenturám EDPS a komise. Co zajímá tento výbor, kromě tedy legálnosti, regulárnosti, účetnictví těchto unijních orgánů, jsou e, stanoviska a informační dokumenty účetního dvora, které zkoumají jejich výkonnost, efektivitu, účinnost. V tomto kontextu dám slovo panu Tume, Tome, který bude prezentovat informační dokument účetního dvora zveřejněný v květnu letošního roku. A pak dám slovo všem zájemcům Pan Tumé, máte slovo. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, dámy a pánové, pro mě je to velké potěšení, že dnes jste, jste mě pozvali sem, abych prezentoval informační dokument eh, účetního dvora, který jsme zveřejnili v březnu a kde nabízíme vizi jaké výzvy nás čekají v EU pro to, abychom mohli realizovat efektivní politiku bezpečnosti. Náš účetní dvůr pracuje e, v různých oblastech podle priorit Evropské unie a v nedávné minulosti například jsme museli vytvořit specializovaný tým auditorů e, pro záležitosti spojené s ekonomickou a finanční krizí a s novým hospodářským řízením, což je oblast, která pro nás byla nová úplně. Dnes také začínáme pracovat na záležitostech, které se týkají bezpečnosti, obrany, na oblastech, které jsou prioritní a relevantní pro Unii a které Mm, jsou výzvou pro náš účetní dvůr jako pro ostatní instituce. Jako příklad tohoto, kromě dokumentu, který vám dnes prezentuji, tak bych rád, abyste například se podívali na analýzi, analýzu číslo 9 z roku 2009, Evropská obrana, nebo na nedávné zprávy, které jsme zveřejnili v oblasti kontroly hranic, eh, v oblasti informačních systémů, eh, v oblasti svobod a kontroly hranic. Eh, informační dokument, který vám dnes prezentuji, to je dokument, který není výsledkem auditorské činnosti, kontrolní činnosti. To je taková revize, kterou jsme provedli v této oblasti a to Eh, mm, slouží k tomu, abychom mohli připravit příští kontrolní akce v této oblasti a také i je to ale dokument, který byl eh, kvitován s potěšením různými zainteresovanými organizacemi. My jsme tedy eh, Eh, pro tento účel jsme se, jsme se spojili s různými agenturami, pro, provedli jsme celou řadu pohovorů, analýz z různých zdrojů, jsme čerpali a také i naše oddělení eh, provedli eh, Eh, různé analýzy eh, a spolupracovali eh, pro tento účel s příslušnými orgány členských států. My používáme více a více technologií, to je pravda, a proto jsme více a více exponováni počítačovým útokům. Kybernetická bezpečnost to je něco, co nemůže uniknout našemu zájmu a naše činnost. Znamená, že my jsme proskoumali komplexní oblast kybernetické bezpečnosti a my jsme identifikovali 10 výzev, které lze eh, se skupit ve čtyři oblasti. Za prvé je to politický a legislativní rámec a za druhé jsou to eh, veřejné zakázky, jejich financování, potom za třetí je to, u, je to hm, otázka Eh, eh, eh, kybernetických útoků a incidentů. Pokud jde o ten politický legislativní rámec, zde bychom měli zdůraznit, jaký komplexní systém existuje v této oblasti v Evropské unii. Je zde celá řada různých aktérů, kteří jsou v interakci a jenom ten fakt, eh, abychom měli globální vizi nad tímto, to znamená, jak to funguje v různých institucích, agenturách, výborech, v orgánech členských států, tak to samo o sobě je velkou výzvou. Ale myslím si, že my mm, že mm, takováto vize určitě je velice zajímavá pro čtenáře a to je příloha jedna ke zprávě, kde vidí, uvidíte, jak komplexní to panorama je. Další významná výzva v této oblasti to je kvantifikace a vyhodnocení eh, dopadu eh, různých aktivit a opatření, eh, která jsou nezbytná pro eh, řádné hospodaření. Proto je třeba mít eh, spolehlivá data a zatím je nemáme, to není úplně pravda. Kromě toho, že eh, ten legislativní a rámec zatím je roztříštěný a ne, že eh, opět není zcela koherentně transponována legislativa Unie, tak proto požadujeme, abychom lépe využili potenciál eh, legislativního rámce. Také je třeba, aby zákonodárné orgány byly schopny lépe anticipovat budoucí uh, budoucí situace, budoucí vývoj, tak abychom drželi krok s vývojem technologií i s kybernetickými hrozbami, abychom byli schopni efektivně na to reagovat. Pokud Unie chce splnit cíl, to znamená stát se bezpečnějším, nejbezpečnějším digitálním prostředím ve světě, takže také je třeba i řešit problematiku veřejných výdajů a finančních Eh, nákladů. Za prvé, eh, je třeba, aby ty investice byly v souladu s ambiciozními cílemi a to znamená zvýšit investice do počítačové bezpečnosti, ale zde zatím Unie je v tom omezená a roztříštěná, ale je třeba tedy zlepšit eh, mm, eh, dopady nebo efekt těchto investic a především je třeba garantovat lepší výběr, lepší financování projektů a nových eh, startupů je třeba mít obecnou jasnou vizi nad výdaji Unie a v členských státech, abychom identifikovali nedostatky, které je třeba zaplnit, vyřešit. Ten fakt, že zatím nemáme konkrétní rozpočet Unie, který by byl určen pro financování strategie kybernetické bezpečnosti, to nám neumožňuje udělat si jasnou představu, kolik a jak se investuje a kde se vynakládají prostředky. A zde je třeba, abychom si uvědomili, že kybernetická bezpečnost je průřezovou oblastí. A zde bych chtěl upozornit, na nutnost mít dostatečné zdroje pro <clears throat> hlavní agentury EU, eh, e které jsou spojeny s kybernetickou bezpečností, jako ENISA, Europol nebo CERT EU, e, e což je dost velká výzva je třeba umět eh, tedy především rekrutovat, eh, nalákat talentované lidi. Další oblast, abychom skutečně měli silnou <clears throat> kyberneticky odolnou společnost, tak je třeba, abychom i vyřešili nedostatky v řízení eh, kybernetické bezpečnosti v oblasti soukromé i veřejné. Eh, toto řízení spočívá v eh, řízení rizik a hrozeb. Je třeba posílit kapacity a je třeba dělat osvětu a je třeba i adekvátně koordinovat výměnu informací. Eh, mít dobrý model řízení, zprávy, to je něco, co se bude týkat naší schopnosti vůbec reagovat na kybernetické útoky a případně limitovat. I tudíž je zásadní zlepšit eh, kapacity a E, i osvětu ve společnosti, e, školení, vzdělávání, to jsou pilíře číslo jedna. Je nezbytné také vytvořit klima důvěry, vzájemné důvěry mezi různými aktéry, kteří spolupůsobí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je jich hodně, kteří spolupracují na nejrůznějších úrovních Evropská komise vyhodnotila, že obecná koordinace zatím nestačí a že eh, je třeba zlepšit eh, spolupráci se soukromým sektorem. Některé firmy eh, tradičně tedy jsou Eh, vystaveny tedy těmto útokům a to se může dotknout jejich reputace. To může znamenat větší problém. A proto výměna informací a koordinace mezi veřejnými a soukromými subjekty, to je eh, důležitější a důležitější výzva. A kromě přes veškeré aktivity, které jsme podnikli do posud, digitální systémy jsou tak složité, že vůbec je nemožné zajistit úplnou absolutní prevenci. Proto je třeba umět reagovat na ty incidenty, ke kterým dojde a proto je třeba umět rychle detekovat ty problémy a reagovat na ně rychle, což znamená dobrou koordinaci mezi členskými státy a institucemi Unie. Znamená to i umět koordinovaně řídit krize. Konkrétně, co je důležité, je v této oblasti adekvátní ochrana kritických infrastruktur a fungování základních sociálních služeb. Příklady možné vměšování do volebních procesů a nebo různé desinformační kampaně. Ve stávajícím dokumentu který vám tady teď prezentuji, tak dámy a pánové, najdete více detailů a najdete tam i analýzu, kterou realizoval účetní dvůr ve všech těchto oblastech a prioritách, které jsem právě vyjmenoval. A dovolte, abych vám závěrem také uvedl, že i když členské státy a unie vyvinuli velké úsilí, aby se postavili těmto výzvám kybernetických útoků, tak jsme v rozhodující fázi pro to, aby Evropská unie posílila kybernetickou bezpečnost a svoji digitální autonomii. A toto mm, je třeba udělat bez toho, aniž bychom nějakým způsobem diskreditovali základní hodnoty je třeba posílit kybernetickou bezpečnost, což bude znamenat věnovat pozornost všem mm, identifikovaným výzvám, které lze konkretizovat zhruba, jako to, že je třeba posílit vyhodnocování analýzy, e, za druhé je třeba zvýšit investice a vylepšit eh, efektivitu investic. A za třetí je třeba zlepšit řízení, eh, schopnosti, znalosti, know-how, posílit koordinaci a spolupráci mezi různými aktéry. A závěrem nakonec je třeba garantovat eh, efektivní ochranu kritické infrastruktury a fungování sociálních služeb, základních služeb. A závěrem musím eh, Mm, poděkovat eh, za konstruktivní eh, spolupráci, které se nám dostalo ze strany Evropské komise, služby pro, za, pro vnější akce, agentur jako je ENISA, Europol, Rada, Organizace pro eh, kybernetickou bezpečnost a potom těm, a, ze strany tedy <clears throat> nejvyšších orgánů členských států a také chci poděkovat za zájem výboru LIBE a doufám, že náš naše práce pro vás bude užitečná a inspirativní, stejně jako je pro celou řadu agentur, které jsem zmínil zde my jsme pracovali s nejrůznějšími zdroji a e, ty, mm, to e, naleznete popsáno, ty reference mm, jsou uvedeny jako poznámky pod čarou a e, i díky těm různým přílohám si budete moci rozšířit informace o další detaily. Děkuji za vaši pozornost a jsem vám k dispozici, abych případně zareagoval na vaše otázky. Um, které ve vás vzbudila případně tato zpráva. Děkuji. Um, I think we... Myslím, že už jsme všichni slyšeli ve vaší prezentaci spoustu zajímavých věcí mm, kybernetické bezpečnosti nejenom v agenturách, ale také v členských zemích. Jsem ráda, že jsme mluvili o investicích v různých oblastech, o vzdělání, zvyšování povědomí, které eh, se musí dělat na evropská národní úrovni a také mluvit o rozpočtu. Ehm, není tady jasná rozpočtová linie kybernetické bezpečnosti, ale je tady potřeba více peněz. Eh, uvidíme, eh, co nabídne tedy evropský rozpočet. Máme tady spoustu vlastností, Eh, spoustu oblastí, kde potřebujeme více peněz, nevidím, ale kde potřebujeme méně. Jsem si jsem velice ráda, že v té zprávě nebo přípravě kontrol účetního dvora jsme slyšeli tolik důležitých věcí, které jsou tak důležité pro nás všechny. Eh, koukám, eh, je zda někdo z kolegů si chce položit otázku a Patrick Blair se hlásí. Děkuji. Já vám chci poděkovat za to, že jste se zhostila to, tohoto důležitého tématu kybernetické bezpečnosti. Není to zjevné, ale je to důležité. Mm. Internet věcí to mm, a počítače tak ovlivňují náš svět přímo i fyzicky. Moderní automobily, nemocnice, mm, IT zařízení jsou zranitelná a může to ohrozit naše životy a majetek. Nemůžeme si dovolit vidět bezpečnostní, vnímat bezpečnostní eh, katastrofy, které se dějí téměř denně. Jsou tady, mm, vidíme, že k bezpečnostním incidentům dochází neustále. Je tady tedy nedostatečná kybernetická bezpečnost. K vaší zprávě ta byla přijata v únoru letošního roku, proto tam není, nejsou, eh, není um, ten poslední vývoj, například směrnice o dodávkách digitálního obsahu a smlouvách, kde jsme stanovili povinnost poskytnout um, spotřebiteli updaty i bezpečnostní. To je důležité. Pak je tady dobrovolná certifikace, financování pro lepší bezpečnost IT. Eh, já souhlasím však, že to můžeme dělat lépe. A abych dal některé příklady. Jedna věc, eh, aby bylo transparentnější pro spotřebitele, jaké jsou vlastnosti eh, bezpečnostní IT, toho produktu, které si kupují. Oni vidí produkt tedy z Číny na, na, v obchodě a neví, zda jsou k dispozici eh, aktualizace, zda je to, data jsou šifrovaná spotřebitel to nepozná. Já nemyslím, že certifikace by stačila. Budeme potřebovat systém označování etiket produktu, také odpovědnost mm, výrobce, který nereaguje, když e, je ohlášena zranitelnost. To by byla velká, velice silná pobídka, pokud by byli zodpovědní za škody v důsledku neopravení svého softwaru. Dále mnoho orgánů preferuje používat zranitelnost pro takzvaná zadní dvířka pro sledování, místo toho, aby zajišťovali, že tato zranitelnost bude, uzav, bude z, eliminována. Ty zadní dvířka znamená, že jí, že i kr- zločinci to mohou využívat. Je to pak nebezpečné pro všechny. Měla by být povinnost to tedy uzavřít a vyřešit, nikoli to využívat. Já se obávám, že Europol dělá pravý opak. Že mm, mm, vytváří spíše fórum, jak eh, využívat zadní dvířka. Co se týče kybernetických útoků proti informačním systémům, tak odolnost je důležitější než follow-up útok po útocích tedy design produktů takový, aby útoky nemohly poškodit systémy. Aktuální software, to je efektivnější, než snažit se vystopovat ty útoky, což je často nemožné. Na závěr jedna kritická poznámka. E, to je uchovávání dat v jedné odstavci. Evropský soudní dvůr zjistil, že e, celkové uchovávání mm, e, dat je nepřiměřené, že to nebrání efektivnímu trestnímu mm, stíhání. Naopak podle všech statistik členské státy, které nemají povinné uchovávání dat, jako Německo, vyšetřují tyto incidenty stejně efektivně jako ostatní. A když začala platit, eh, platit zách legislativa o eh, uchovávání dat, tak nebyl nárůst eh, zloč, kybernetické zločinnosti. A to, že tedy názor, že nedostatek nebo neexistence povinného uchovávání dat, tak to by se mělo tady zamítnout. Děkuji, pane Brajer, vy jste se zeptal na spoustu věcí a řekl jste spoustu eh, prohlášení, což je dobře, protože ještě není 17.30. Jsem ráda, že jste tedy položil všechny vaše otázky. A teď tady je další kolega, pan Sasalej. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci také poděkovat tady panu Tomesovi za <clears throat> prezentaci. Myslím si, že to je velice pozitivní vývoj, ten fakt, že účetní dvůr vstupuje právě do hodnocení takto významného tématu a že to dělá z pohledu eh, tedy kontrolní činnosti účetního dvora i z pohledu celého komplexu institucí EU. Pan Tomé nám řekl, že to není kontrolní činnost, to není výstup kontrolní činnosti, to je dokument, který má připravit terén pro příští kontrolní činnost. A já bych chtěl vědět, znamená to, že existuje již teď nějaký pracovní plán s prioritami, s konkrétními oblastmi, kde účetní dvůr bude provádět své kontroly. Také bych teď měl dvě konkrétní otázky. Vy jste pro, vy jste zmínil, že existuje, že jste proto, aby existoval specifický rozpočet pro kybernetickou bezpečnost, protože kybernetická bezpečnost má eh, průřezový charakter. Takže a vy jste zmínil, že je třeba mít eh, i finanční prostředky pro ty různé agentury, které se angažují v kybernetické bezpečnosti. Takže tady jde o mm, personální, finanční eh, zajištění nebo jde o nástroje, aby tyto agentury mohly jednat? Uh, Mr. Um, ne, tady máte čas odpovědět na všechny tyto oznámení. Lever committee under the new parliament is, has invited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 Je evidentní, že se věci rychle mění, zvyšuje se povědomí, eh, přijímají se, dělají se kroky. Já chci zmínit některé aspekty eh, naší zprávy. Certifikace. To je jeden z posledních um, aktuálních ehm, posledního aktuálního vývoje, kdy eh, tam jsou nepovinné certifikační programy, kdy členské státy eh, rozvíjejí eh, ehm, přístup vzájemného uznávání. Vidíme, jak to bude fungovat zda to bude fungovat. Certifikace bude relevantní pro hlavní hráče, co se týče malých středních podniků, spotřebitelských zařízení nebo některých služeb. Patrně certifikace není tak relevantní. Zodpovědné orgány, včetně tohoto výboru, budou muset posoudit, jak ta certifikace funguje. Dále jste mluvil o tom, jak internet věcí eh, a nové technologie, 5G, jak to tedy umožní intenzivnější používání IT, zařízení IT a jsou tady nějaké výsledky nebo výzvy, které to bude mnohem více decentralizované, menší kontrola. ze strany tradičních poskytovatelů telekomunikačních My pozorňujeme na některá rizika, která tady možná nastanou. Mluvíme o tom, že EU je čistým dovozcem technologií Pardon, máme technické problémy, neslyšíme. You have referred. you can continue. Okay. You can. You have referred also. Vy jste také mluvil o um, chovávání data právní rámec. K tomu nemáme stanovisko. My ne, uh, jenom uh, spojujeme různé zdroje. A to nám dává tedy ty výsledky, které jsme popsali. Když bojujeme proti kybernetické zločinnosti, tak je třeba koordinace tady problém atribuce obtíž, často je obtížné identifikovat, kdo jsou ti zločinci, kde, odkud působí. A jsou tady hybridní hrozby. Doposud tady není žádný eh, koordinovaný kyberproofing, jak důkazy z jedné jurisdikce se mohou požívat, používat jinde. Takže nad tím se musíme ještě zamyslet. To je tedy závěr z té naší zprávy, jak eh, efekt kyberzločinu. Vy jste také mluvil o odolnosti, povědomí. My zdůrazňujeme, že to je vzdělání, bání, ale nakonec konečný uživatel si musí být vědom tohoto rizika reporting, to je důležité, to bude povinnost pro velké firmy, včetně telekomunikací, poskytovatelů internetu, ale i finančních služeb, zdravotnictví, um, dopravy, zase menší um, společnosti patrně nebudou mít prostředky um, to oznamovat, ale také se chránit. To bude tedy výzva, ta, která je obrovská. My jsme nenašli způsob, jak zjistit, kolik se investuje do kybernetické bezpečnosti v EU. Ta eh, rozpočet není na, jenom na evropské, ale i na, na národní úrovni. Um, my jsme také našli nějaká čísla, eh, která souvisí s USA. USA věnuje 3 HDB kybernetické bezpečnosti a federální vláda 1%, to je obrovské množství. to zdaleka nemáme. Pan Svercer je hlavním auditorem. Myslím, že máme ještě tři minuty. Možná tady dokončíte své, svoji odpověď. Pak pan Valecho se Pan Valecho se mě zeptal, jaký máme e, eh, m, mm, pracovní plán. Takže my mm, nyní eh, zvažujeme různé kontroly na eh, příští rok asi. Eh, I jsme zvážili různé možnosti, ano, ale například eh, teď zvažujeme oblasti, jako jsou aktivity EU v boji proti desinformacím. To má obecný dopad. Všechno také zvažujeme oblasti, jako jsou aktivity různých, či, různých institucí, v oblasti ochrany institucí z různých pohledů. Tedy, víte, to je obrovská oblast. Každá kapitoly, kapitola naší zprávy končí takovými otevřenými otázkami, které mohou být velice zajímavé pro naši kontrolní činnost, ale také mohou pomoci zákonodárcům a těm, kteří připravují veřejné politiky. A konkrétní rozpočet Unie. No, takže my tady zatím jsme neměli, nebyli schopni kvantifikovat, kolik peněz jde na ty veřejné zakázky v této oblasti. Takže specifický rozpočet. No, eh, tady je třeba si uvědomit, že Eh, počítačová bezpečnost to je globální agenda, to se včetně týká i eh, vnější činnosti, tedy to, čemu se říká Global Strategy, a nebo se to týká i činnosti rozvoje eh, digitálního jednotného trhu. Takže taková rozpočtová linka by podle nás měla své místo a mělo, bylo by ale třeba jasně identifikovat, kolik se na to věnuje a s jakým dopadem. A mm, zatím nemáme žádný dobrý systém ukazatelů. Ne, agentury, napří, agentury, no agentury ty mají pravomoce, které mají. Takže zde mám na mysli agentury, které zajímaly pa, pana kolegu. Jsou to tady agentury, které mají pravomoce, které mají. Například je zde návrh, aby Enisa, agentura, která je vlastně koordinátorem aktivit eh, Unie v oblasti kybernetických útoků, tak zde členské státy dali přednost tomu ponechat si tyto <clears throat> kompetence, mm, protože se to dotýká jejich bezpečnosti a NSA je pouze doplňkovou. A zde často narážíme na problém těchto agentur jako ENISA nebo Europal, eh, mít eh, vzdělaný personál, vyškolený personál aby mohli, kon, těžko konkurují s možnostmi, které nabízí soukromý sektor. Často jsou to dočasné agentury, ehm, nebo pardon, často to jsou dočasní pracovníci, kteří na agentury jsou přiděleni z členských států a je tam velká rotace, fluktuace. A, takže eh, to je problematické. Děkujeme. Čas nám v podstatě již téměř vypršel a čeká nás na programu ještě další bod. Pokud teda ale máte ještě několik dalších eh, odpovědí, tak v následujících dvou minutkách možná. Tak možná pouze, abych eh, trošku doplnil i k otázce pana Brajera. Vy jste se zmínil o určitých aktualizacích od zveřejnění zprávy. Samozřejmě, že kybernetická bezpečnost je takový neustále eh, se vzdalující cíl, pohybující se cíl, čili my opravdu musíme ale nejprve zjistit, jak efektivní to všechno bude. To znamená, ta základní bezpečnost eh, v rámci tohoto aktu je zaměřena především na operační aktivity centrálních služeb, které pokrývá směrnice NES. Čili je zde ještě mnoho sektorů, které eh, tento akt nepokrývá. To je důležitý aspekt, kterému se věnujeme. A otázka potom, zda poskytujeme mm, nebo podporujeme i označování produktu, tak tam nemohu ještě zatím odpovědět, ale pokud je o odpovědnost Eh, ze strany producentů, dodavatelů hardwareu, softwaru a služeb a samozřejmě takzvaná duty of care, ta povinnost péče, to je samozřejmě zásadní dotaz. A poslední záležitost, pokud jde o uchovávání dat, ten pohled z naší strany, kterým na to nahlížíme, je efektivita přeshraniční spolupráce z pohledu EU. Proto se domníváme, že reagování na další nedostatky legislativní sítě může pomoci v efektivním vyšetřování a souzení těchto trestných činů v kyberprostoru. Ovšem je to samozřejmě nesmírně citlivé téma. Děkuji. Děkujeme, děkujeme i za to, že jste dodržel vymezený čas k dispozici. zároveň bych vám chtěla připomenout, že briefingový dokument eh, k tomuto setkání vedl k mnoha otázkám, mnoha dotazům, což eh, může být takovým i mm, náznakem toho, že se na vás ještě do budoucna rádi obrátíme. Děkujeme za to, že jste mezi nás přišli a děkujeme eh, za prezentaci a přejeme hodně zdaru v další práci. A nyní, milí kolegové, kolegyně, se dostáváme k poslednímu bodu na našem dnešním programu, a to je zřízení nástroje pro finanční podporu zprávy hranic a víz jako součásti Fondu pro integrovanou zprávu hranic. Spravodajkou je Tania Fajon, která již mezi námi je a bude nás informovat o jednání, která v tomto ohledu probíhají. Takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo. Birgit, milí kolegové, ráda bych vám pouze poskytla stručnou aktualizaci vyjednávání v rámci dialogu, které probíhá v oblasti podpory zprávy hranic a víz tohoto zřízení tohoto nástroje. V rámci finského předsednictví proběhly dva trialogy, očekáváme třetí na konci letošního roku. Proběhla ještě čtyři technická jednání, která pokračují. Došlo k určitému pokroku v této oblasti, ale ráda bych řekla, že všechny velké politické záležitosti zatím ještě jsou otevřeny, protože mám pouze do Mm, částečný souhlas rady a v podstatě vlastně ta nejcitlivější záležitost, rozsah tohoto fondu je zatím otevřena záležitost na členských státech, a jakož i jednání celkového finančního rámce, který je projednáván na radě. Já jsem varovala několikrát radu a jsem vyjádřila určitý nesouhlas v tomto ohledu Mm, protože toto všechno by mělo být přijato v rámci běžného legislativního procesu mm, na základě obou zákonodárných orgánů prostě neakceptovatelné, že my v parlamentu nebudeme mít žádnou možnost dohledu nad tímto nástrojem a že nás prostě donutí, abychom eh, odsouhlasili, členské státy, odsouhlasili mm, částky po té, co je členské státy odsouhlasili. To je skutečně dost urážlivé, čili zatím máme ze strany rady pouze částečný mandát v tomto ohledu. Ta čísla projednáme velice abstraktním způsobem, což rozhodně není produktivní. Kromě toho několik eh, politických záležitostí má horizontální charakter a nemůžeme je projednávat je jednotlivě nezávisle, aniž by to mělo dopad na jiné finanční nástroje nástroje v oblasti vnitra. Horizontální technická schůzka je naplánována příští týden, a ta by se měla věnovat těmto problémům. Rada a komise nás prosí o efektivitu, o flexibilitu, parlament ale se domnívá, že jisté záruky zde musí být zachovány, že prostě Bianko však nemůžeme eh, podepsat členským státům a komisi ohledně toho, jak se budou vynakládat tyto finanční prostředky, protože jakmile toto nařízení bude schváleno, tak to bude mít dopad na financování v následujících sedmi letech a my prostě musíme zajistit, aby to bylo řádné financování. My musíme mít možnost um, ověřit, změnit tyto podmínky a nyní ještě čtyři hlavní oblasti, které bych ráda zmínila, kde je největší nesoulad mezi oběma institucemi financování uh, třetích zemí. Obecně řečeno, Financování třetích zemí v rámci tohoto nástroje je spochybnitelné. Dále je to interní finanční nástroj, um, který se týká mm, podpory hranic. To není externí nástroj, to se snažíme zúrazňovat mnohokrát, neustále, protože je zde, jsou zde externí nástroje, které pokrývají a jsou efektivnější v tomto ohledu, pokud jde o třetí země. Proto bychom měli velice jasně říci, že ten pokud jde o omezení financování pro třetí země, tak tam to omezujeme na 4% v rámci národních programů, jakož i tematických, tematické facility, kterou řídí komise. Rada a komise nesouhlasí s tím, abychom to nějak omezovali nebo stropovali. Takže to ještě musíme prodiskutovat, za tam ta procenta vůbec budou minimálně procento pro specifické cíle v oblasti vízové politiky, to je další nesoulad, protože návrh obsahuje dva specifické cíle, jednak zprávu hranic a společnou vízovou politiku. Evropský parlament by si ale přál, aby oba tyto cíle měly dostatečnou finanční podporu, tak aby specifické cíle mohly být dosaženy. Podpořit legitimní vycestování do Evropské ehm, unie, čili ve výzové povinnosti je to velice důležité i s ohledem na ochranu hranic a boj proti kriminalitě. Alespoň 20 těchto finančních prostředků by se mělo věnovat těmto specifickým cílům společné výzové politiky. Reakce rady a komise bohužel v tomto ohledu nejsou pozitivní, i když toto je jeden ze zásadních prvků pro Evropský parlament. Třetí téma. Národní programy členských států. Tam eh, jsme donutili komisi, aby eh, s EULISou i s Frontextem vedla jednání. Tyto agentury byly přidány na seznam těch, se kterými musí vést komise jednání při hodnocení národních programů. Zároveň jsme posílili ustanovení, pokud jde o záchranné akce, tak tam mm, by měla, měly členské státy tato ustanovení ještě zvážit, pokud jde především o dohled v mezinárodních vodách a ve Středomoří za respektování mezinárodních principů a principu non-refoulement. Zde vidíme určitou flexibilitu ze strany Rady a komise, takže diskuze na technické úrovni budou pokračovat. A čtvrtý bod, základní práva. Zde je naším jasným cílem posílit text nařízení s ohledem na základní práva a nediskriminaci. Nový článek a několik ustanovení, jakož je úvodních ustanovení, jsme navrhli v tomto ohledu za naši stranu a doufám, že dohoda bude s radou a komisí v tomto ohledu dosažena. Věřím, že dostatečný, uspokojivý kompromis můžeme relativně rychle dosáhnout a na závěr bych ještě, rá, ještě jednou ráda zdůraznila, že konečná dohoda na tomto textu bude možná pouze, jakmile ráda dosáhne dohody ohledně toho finančního rámce, což se neočekává před jarem příštího roku. Jednání na radě jsou komplikovaná, mnoho členských států v těch dvou skupinách se prostě mm, není ochotno hnout z místa a já se obávám, že by to mohlo být na úkor bohužel na zájmu našich občanů. I přesto bych velice ráda na závěr poděkovala za podporu a úsilí vyjednávacího týmu. Nesmírně mi pomáhali. Všem stínovým zpravodajům bych ráda poděkovala našim poradcům i finskému předsednictví a komisi, že skutečně se všichni snažili o konstruktivní přístup. Ovšem zatím ta čísla diskutujeme v abstraktních vágních termínech, protože zatím tu konečnou obálku ze strany rady nemáme. Děkujeme, Taňo. My víme, že všechny ty oblasti, zpráva hranic, víza, ale i finanční požadavky, to všechno jsou obtížné oblasti. Ten částečný mandát to ještě všechno komplikuje, ale jsem ráda, že alespoň jeden z našich stínových zpravodajů zde je, takže pan Pítr má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně bych rád poděkoval zpravodajce Taně Fajon za um, odvedenou práci v průběhu technických eh, setkání, trialogu její tým opravdu odvedl úžasnou práci při prosazování stanoviska Evropského parlamentu. Samozřejmě, že ten vyjednávací mandát je zatím bohužel prostě jenom částečný ze strany rady a proto ten pokrok bude omezen. Nebudu zde opakovat to, co paní zpravodajka již zmínila ohledně efektivní zprávy